Ja, liebe Kolleginnen. Milé eh, kolegyně, milí kolegové, milí kolego. Měli bychom začít. Určitě se zde objeví další kolegové a kolegyně, kteří se k nám přidají. K bodu pořadu jednání 1 chci oznámit, že zprávu, která je pod bodem 10, přeložíme na 18. září. Takže 18. září bod číslo 10. Bod číslo 2, sdělení předsedy. Máme eh, celý jazykový režim k dispozici, včetně Chorvatska, estonština a malčtina nejsou k dispozici všechny jazyky, tady kromě estonštiny a malčtiny. Dále bych chtěl oznámit, že trialog k Civil Protection se konal, kdy eh, je kolegyně Patiny eh, zpravodajkou. Konalo se to 8. Eh, července a konečný trialog je také na 18. září. Eh, máme eh, workshop EHLS, ten se koná 24. září dopoledne. Eh, k tomu pošleme ještě samostatnou pozvánku. A čtvrté oznámení sdělení je, že v 15 hodin přijde skupina návštěvníků Eh, kolegyně Brite Leimer z Mladých eh, liberálů ze severního Německa. Takže v 15 hodin přijde tato skupina návštěvníků, kdy začneme s hlasováním. Eh, chtěl bych připomenout všem, že dnes odpoledne máme velmi nabitý program. Co se týče hlasování, tak prosím nezapomeňte své hlasovací kartičky. Bez těchto kartiček E, se nebude moci hlasovat. Je to jedno, kdo bude mít vinu, takže nikdo nemůže hlasovat bez hlasovací karty. Nechceme celý proces prodlužovat. Nyní se dostávám k bodu pořadu jednání číslo 3 a vítám velice srdečně mezi námi eh, ministra životního prostředí litevského momentálního předsednictví, eh, pana se Mazuronise. A eh, teď už tradičně máme tu příležitost k výměně názorů. Máme opravdu hodně legislativy na pořadu jednání legislativní akty, které by se mohly e, dokončit. A já jsem říkal na začátku, že nemáme žádné problémy, ale spoustu možností a výzev, které bychom měli společně zvládnout. Právě v oblasti životního prostředí a politiky ochrany klimatu, ochrany spotřebitele, e, to jsou věci, e, které má především náš výbor na starosti pro těch 500 milionů občanů a občanek Evropské unie. Proto musíme všichni eh, trochu dát, ale eh, eh, brát, ale také dát. Máme různé emise, máme backloading na pořadu jednání. Minulý týden o tom parlament hlasoval, pozice jsou, myslím, velice blízké k sobě, musíme také ve členských státech zvládnout dvoje národní volby. A já říkám, já jsem ochoten eh, klidně jednat, eh, vyjednávat eh, také během letní přestávky, abychom dali najevo, že parlament chce tento program pokud možno co nejrychleji uskutečnit. Ale kromě toho máme také balíček kvality ovzduší na programu, ale máme další body, kde máme už schodu v rámci e, trilogu. E, je to téma CO2 a automobily. Parlament e, dal hodně ze své strany, velice vyšel vstříc radě Jeden členský stát silně tlačil na koalici s dalšími členskými státy, aby se vše podsun, posunulo, odsunulo. A musím říci, že jsem za 8 let eh, členství parlamentu jsme ještě nezažil, že si na konci lidé podali ruku a řekli si ano, je to kompromis, eh, každý musí prostě eh, něco dát od sebe a víc Myslím si, že je to dobré, že bychom všechno měli zase nechat zajet do normálních kolejí a e, klimatické cíle vytýčené pro rok 2020 v oblasti automobilového průmyslu bychom měli dosáhnout a pak se podívat, jak se to bude pokračovat dál. Když se to bude stále protahovat, budeme mít v parlamentu časový problém do března, dubna bychom měli všechno, co se týče legislativních věcí, oficiálně ukončit. To je to první čtení. Když se to dále bude protahovat, tak to bude trvat ještě dlouho, než něco zvládneme. Myslím si, že je to ve smyslu, není ve smyslu parlamentu ani ve smyslu rady. Proto bychom měli ten další půl rok opravdu velice využít a otevřená témata eh, opravdu ukončit a také všechny ostatní mezery uzavřít, abychom e, tento program pokud možno co nejrychleji dokončili, aby také všem mohlo vstoupit v platnost. Už tady vidím vícero kolegu a kolegyně, a tak bych předal slovo panu ministrovi, aby předvedl svou prezentaci a pak by měli možnost koordinátoři a další kolegové a kolegyně. Prosím, pane ministře, srdečně vítáme a máte slovo. Thank you, dear chairman. Děkuji, vážený pane předsedo, děkuji všem účastníkům tohoto velmi významného jednání. Děkuji vám, že jste si našli čas a že mám možnost vám říci o našich hlavních prioritách během šestiměsíčního období litevského předsednictví a v neposlední řadě vám rovněž děkuji eh, za to, eh, že mi eh, sdělíte vaše stanoviska, vaše názory na všechny tyto otázky, nad kterými budeme spolupracovat v dalším půlročním období. Jsem hrdý na to, že i litevština, podobně jako všechny další jazyky členských států, je unijním jazykem a budu pokračovat ve svém eh, úvodním slově, ve své nádherně rodné eh, řeči, ve své mateřštině. parlamentu no Vážený pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové. U příležitosti litavského předsednictví v Evropské eh, unii se mám velkou čest, že vám Eh, zde mohl, mohu v, program, eh, v parlamentu představit náš program na rok 2013 eh, na druhé pololetí. Jaké máme společné cíle a společné úkoly? Než budu prezentovat naše priority, tak bych chtěl poděkovat Irsku za vynikající práci, za vynikající výsledky a předsednictví v prvním pololetí roku 2013. Budeme v těchto prácech, eh, prácech pokračovat a budeme se snažit o realizaci programu předsednictví TRIA. Upřímně bych chtěl poděkovat také za Eh, meziinstitucionální schodu ohledně sedmého programu opatření v oblasti ochrany životního prostředí. Je to jeden z velice důležitých dokumentů, kde jsou konkrétně vytýčeny cíle pro budoucí politiku. Úzká spolupráce členských států je opravdu, má velký význam. Je to důležité pro kvalitní fungování evropských institucí. To je jeden z důvodů, proč spěchám proto, abychom také poblahopřáli Chorvatsku eh, k jeho přístupu. Myslím si, že Chorvatsko bude opravdu rovnoprávným členem naší rodiny členských států. Eh, dosáhneme opravdu eh, dobrou, úspěšnou, bezpečnou Evropu. Vytvoření otevřené Evropy, Evropy růstu, to je to, oč budeme usilovat během našeho předsednictví. Eh, to máme také na programu v oblasti životního prostředí. Právě můžeme být hrdí na to, že naše požadavky na životní prostředí jsou jedni z nejpřísnějších na celém světě. Eh, proto cení, si ceníme velmi každé příležitosti, že můžeme se s vámi sejít a můžeme hledat společně rozhodnutí v oblasti životního prostředí. Eh, strategie je velkým cílem pro naše předsednictví. O to více, že makroregionální strategie je první tohoto druhu, která právě vzešla z Evropského parlamentu. Díky vaší iniciativě Eh, dojde k úzké spolupráci v oblasti životního prostředí. Zejména se soustředíme také na hospodářský vývoj a na eh, vytváření nových pracovních příležitostí. 1. Eh, listopadu se bude konat ve Vilniusu první fórum strategie týkající se Baltského moře. Zde s příslušnými státy chceme roz, projednat strategii, která bude především zaměřena na ochranu životního prostředí. Jedna z nejdůležitějších priorit našeho předsednictví je zabezpečení efektivní a hladké legislativy jsme rádi, že předkládáte návrhy zákonů eh, takových, které vytvářejí eh, důležité prvky naší celé legislativy. S, vaším, s vaší podporou se budeme snažit zvládnout veškeré výzvy a budeme se snažit eh, o dobrou Evropu s příjemným životním prostředím. Chtěl bych vám poděkovat za spolupráci, za pozvání a také za možnost nyní dozvědět se něco o aktuálních pozicích Evropského parlamentu k aktuálním otázkám. Nyní ještě k dalším otázkám v oblasti životního prostředí během našeho předsednictví. Je jasné, že důležité jsou otázky změny klimatu. Odráží se to ve všech důležitých oblastech, především v ekonomice, v energetice, v dopravě a v zemědělství. Doufáme ve vaši spolupráci při realizaci jednoho z prioritních cílů našeho předsednictví. Nařízení o skleníkových plynech, doufáme, bude schváleno. Doufáme, že dosáhneme schody mezi radou a parlamentem již během prvního čtení. Eh, tento právní akt Evropské unie by byl důležitým signálem pro mezinárodní společenství eh, s ohledem na 21. setkání Montrealského protokolu, stejně tak eh, jako s ohledem na 19. konferenci ochraně klimatu OSN. Eh, snažíme se také o nařízení o ABS. Eh, týká se to eh, alternativních zdrojů energii a také protokol z Nagoje bychom chtěli zabezpečit. Doufáme ve schodu s parlamentem během prvního čtení. Vše zasadí, zasadíme se o to, aby všechny členské státy eh, také Nagojský protokol ratifikovali před prvním zasedáním. Eh, konference eh, která převezme úkoly stran, které se dohodly na Nagojském protokolu. přijetí nařízení o ABS. To by byl velký významný krok v rámci Evropské unie. Ehm, měl by být tento krok eh, pokládán za globální gesto. Pomohlo by to realizovat eh, eh, úmluvu o biodiverzitě, a zabezpečit nejdůležitější úkoly. Vstoupení Nagojského protokolu um, v platnost by mohlo být uh, v roce 2015. Doufáme v úzkou spolupráci s Evropským parlamentem a doufáme také, že na příštím uh, plenárním zasedání uh, parlament schválí Máme v úmyslu eh, také pokračovat v dalších pracech. Budeme se snažit o dohodu ohledně racionálních eh, metod eh, v oblasti zvýšení kvality, zrychlení veškerých postupů a s cílem také nemít žádnou další administrativní a finanční zátěž pro soukromý sektor. Předsednictví má v úmyslu také zahájit jednání v trilogu a dosáhnout schody po prvním čtení jestliže Evropský parlament a Rada nás budou podporovat. Pro náš postup bude důležité hlasování e, zítra ve vašem výboru. Doufáme v efektivní spolupráci s vámi také e, k tomuto tématu v nejbližších měsících. Budeme se snažit o, také o e, důležitý pokrok e, v oblasti směrnice LUC. Důležité konzultace, které proběhly v minulém půlroce, potvrdily, že přímé užívání e, zemědělských půd k produkci Eh, různých eh, látek eh, jsou, je velice důležité. V radě se velice podrobně hovořilo o návrhu LUC, LUC. Tato diskuze slouží také jako směrodatné pro Eh, projednání tohoto tématu. Myslím si, že velice důležité je, aby všechny tři instituce si byly zajedno v tom, že dopady eh, nepřímého využívání eh, půdy v zemědělství se musí maximálně zminimalizovat. Musí se vytvořit jasné investiční perspektivy, stejně tak se musí realizovat cíle Evropské unie v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Sledujeme diskuze eh, ve vašem výboru k těmto otázkám s velkým zájmem. Očekáváme také první zprávu, eh, o níž se bude v tomto výboru hlasovat. Při projednání této otázky je předsednictví připraveno eh, hledat eh, trvalé řešení společně s ostatními členskými státy. Mají z toho vyplynout výhody pro životní prostředí, hospodářství a také pro občany Evropské unie. Během našeho předsednictví budeme hledat eh, schodu eh, ohledně rozhodnutí Rady Evropské unie a parlamentu o ochraně občanské společnosti. Tento dokument bude představovat důležitý základ pro vytvoření eh, efektivní ochrany proti katastrofám a rychlé reakci také na události, které se odehrávají mimo hranice. Dále směrnice o obchodu s emisemi. Toto sledujeme velice pečlivě a Vidíme, že toto téma je velice komplikované a politicky velmi citlivé. Proto blahopřejeme parlamentu k vypracování jeho pozice. Předsednictví společně s parlamentem na tom bude pracovat a nasadí všechny páky proto, aby bylo nalezeno přijatelné řešení tohoto problému. Nebudeme litovat žádných úsilí proto, eh, aby došlo ke změně nařízení o produktech eh, biocidů. Eh, je to důležité nařízení a proto doufáme v, rychle, v rychlou schodu s radou. Chceme přeskoumat také nařízení ohledně ochrany volně žijících živočichů a květeny. Měla by se dosáhnout schody mezi parlamentem a radou již během prvního čtení. Stejně tak plánujeme zahájení diskuzí o e, zamýšlených legislativních aktech o ochraně ovzduší, ke kontrole e, mezinárodní dopravy a mezinárodní přepravy odpadních nebezpečných látek. E, Chceme diskutovat o tematické strategii eh, ohledně znečištění ovzduší a přeskum eh, příslušných právních předpisů s cílem toho, abychom měli eh, stižádostivější cíle týkající se ochrany ovzduší vzhledem k znečištění. Během předsednictví se snažíme o dosažení pokroku Eh, v diskuzích eh, s komisí eh, týkající se invazivních druhů. Jsme přesvědčeni o tom, že závazné předpisy o zmírnění negativních dopadů na biologickou rozmanitost nám pomůže při projednání různých invazivních druhů. Dále, Otázka lesů. Les je pro nás velice důležitým symbolem přírody. Máme zde také velice stižádostivé cíle, které bych chtěl stručně představit. Během předsednictví budeme věnovat velkou pozornost koordinované realizaci zásad eh, o trvale udržitelném zemědělství ve členských státech. Doufáme, že eh, Rada přijme rozhodnutí o nových nástrojích eh, v použitelných v oblasti lesnictví. Chtěli bychom schválit novou strategii lesnictví a zde se toho zúčastní aktivně také váš výbor. Komise by měla zohlednit především národní kompetence Eh, otázka změny klimatu a eh, otázky obnovitelných zdrojů energie by měly být přitom zohledňovány. Také v prvním čtení eh, bychom chtěli dosáhnout změny v oblasti nařízení FLECT. Během našeho předsednictví máme velice intenzivní program v oblasti mezinárodní ochrany životního prostředí, zejména v souvislosti s ochranou klimatu, s změnou klimatu, biodiverzity a lesnictví. Velice důležitým cílem předsednictví je asi nejdůležitější událost roku 2013 a to je konference eh, eh, států úmluvy OSN ohledně eh, klimatických změn ve Varšavě. V říjnu Rada předloží závěry o Eh, společné pozici Evropské unie k tomuto tématu. Velice si vážíme příspěvku Evropského parlamentu při přípravě toho, této eh, významné celoroční události. Je to fórum týk, zabývající se otázkami klimatických změn a doufáme také v úzkou spolupráci ve Varšavě. Na konferenci eh, se bude projednávat nová dohoda, nová úmluva o změnách klimatu, která by měla vstoupit v roce 2020 v platnost. Budou projednávány v této souvislosti také velice důležité otázky. Mezinárodní otázky klimatu eh, by byly na pořadu jednání eh, neoficiálních, eh, neoficiálního setkání ministru životního prostředí 16. a 17. července. Eh, také tam se toho zúčastní, eh, této konference. Eh, nejdůležitější vyjednávač ohledně ochrany klimatu, pan Shi Hoa ve Vilniusu, se budou projednávat otázky týkající se zdro, přírodních zdrojů, biodiverzity a také hodnocení výsledků při získávání energie z břidlicového plynu. Celá řada mezinárodních dohod se uzavírá ohledně lesnictví a také o e, dopadech e, emisí rtuti. E, členské státy Evropské unie se, na, se zúčastní čtvrtého plenárního zasedání mezivládního výboru a Příslušným způsobem eh, budou všichni zastoupeni. Výsledky v jednání by měly být eh, potvrzeny. Musíme připomenout, že Evropská unie zahájila jednu iniciativu. Eh, Týká se úmluvy o rtuti. Byla také pionýrem během jednání, která trvala několik let. Kromě toho bych chtěl zdůraznit jedno – a to, jak velký význam měla eh, eh, by měla mít eh, konference týkající se v Japonsku 10. a 11. října. Tam by měla být podepsána mezinárodní dohoda ohledně rtuti. Je to proto, aby lidé mohli žít v budoucnu v prostředí, které je bez jakýchkoliv dopadů rtuti. To doufám, že potom tato mezinárodní dohoda bude moci být eh, velice brzy ratifikována. Chceme se to zúčastnit eh, také v souvislosti eh, hry realizace Rio plus 20 a posílení UNEP. Adekvátní příprava Evropské unie na, na toto významné fórum má velký význam při realizaci dohody konference OSN z roku 2012. Rio Plus je to o udrž- trvale udržitelném vývoji. Toto fórum eh, převezme politické vedení u eh, trvale přeskumu trvalé udržitelného rozvoje. Aktuální otázky ochrany životního prostředí eh, by se měly eh, také odehrát během montrealského setkání. Na plenárním zasedání mezivládní platformy o eh, rozma- rozmanitosti a o ekosystémech. Stejně tak jako ve stálem výboru konvence Bernské úmluvy. Vážení poslanci Evropského parlamentu, jsem pevně přesvědčen o tom, že nyní jde o to, abychom splnili společné cíle a tomu věnovali veškerou naši práci ve smyslu a v zájmu blahobytu občanů i státu. Není pochyb o tom, že dialog mezi institucemi v nadcházejících šesti měsících bude skýtat dobré možnosti k tomu, abychom se navzájem od sebe poučili a ještě jednou si potvrdili, že na sobě navzájem závisíme v rámci komplikovaného procesu přijímání legislativních rozhodnutí. Během celého předsednictví se budu snažit získat dostatečný odstup. Eh, vždycky ovšem budu vděčen za vaše doporučení, za vaše rady a v případě potřeby budu kdykoliv ochoten navštívit váš výbor, přijít mezi vás a odpovědět na všechny otázky, pokud to budete považovat za nutné a užitečné. Ještě jednou vám děkuji za pozornost a nyní budu rád odpovídat na vaše dotazy. Samozřejmě, že vaše názory a vaše pozice mě zajímají. Jde především o vaše názory na priority, které jsem vám právě představil. Děkuji, pane ministře, za vaši prezentaci. Již se přihlásili někteří poslanci, nejprve pan Ton, koordinátor EPP, který zastupuje paní Klas, a paní místopředsedkyni. Tady e, v tomto výboru potom paní McEwen, pan Brandy a další poslanci. To tady bude první kolo tázajících se, takže nejprve má slovo paní Klas. Děkuji, pane ministře. Eh, děkuji vám za slovo, pane předsedo. Jsem ráda, že jste prezentoval celou širokou škálu témat. Hovořil jste o tom, že eh, musíme dbát na národní kompetence, pokud jde o otázky lesa. A já bych ráda připomněla, že je důležité, abychom eh, národní státy nezbavovali ani zodpovědnosti, pokud jde o les. Eh, samozřejmě, že velkým úkolem v této souvislosti je najít rovnováhu, snažit se o udržitelnost, to je priorita. Zmínil jste směrnici o kvalitě paliv a směrnici o obnovitelných zdrojích energie a mm, změna nepřímého eh, využití půdy, to znamená celé to téma ILUK. Eh, to je Eh, téma, o kterém budeme tento týden hlasovat a následně během vašeho předsednictví to bude v centru diskuzí. Pokud jde o eh, téma ILUK, tak v tuto chvíli se to nedá zapřít. ten jev existuje, má i své dopady a my nyní můžeme diskutovat o tom, jak můžeme tento jev ohodnotit. Eh, vědci tuto chvíli konstatovali, že zatím nejsme u konce toho procesu ohodnocování a proto bych vás ráda požádala, abyste do té diskuze vstupovali s otevřeností, tak abychom měli možnost eh, hledat vhodné, vhodná kritéria hodnocení, protože, jak jsem již řekla, zatím ještě nejsme na konci hledání toho základu nebo mm, základny pro výpočet. To znamená, že bych byla velmi ráda, kdybychom během vašeho předsednictví dospěli k dobrému výsledku, tak abychom získali základ pro ten výpočet, pro aktuální eh, stav a následně v rámci revize přijali vhodné kroky. Já si myslím, že to ještě k dispozici není a prosím vás o vaši ochotu, tak abyste v diskuzi byli co možná nejotevřenější a doprovázeli nás na této správné cestě. Děkuji a nyní Linda McEwen, koordinátorka eh, skupiny SAD. Thank you, thank you. Děkuji vám, děkuji vám také, pane ministře, za to, že jste nám předložil tak komplexní přehled vaší práce. Samozřejmě, že je to velice důležité pracovní období, protože víme, že pokud se máme dohodnout před následujícími volbami a novou komisí, tak to musí být za vašeho předsednictví. Co znamená, že eh, budeme velice usilovat o to, abychom včas dokončili témata, nejde o dokončení témat, ale protože to jsou naléhavá témata, jako klimatická změna, kterou jste zmiňoval, nebo příprava na Varšavu. A mě by zajímalo, jak se díváte na, na to, jak, jak je spatřována Evropská unie globálně při těchto rozhovorech ve Varšavě a při přípravě eh, důležitých vyjednávání v Paříži hovořilo se o eh, obchodování s emisemi. A eh, možná, že byste nám o tom také chtěl něco říct. Co se týče těch cílů na 2030 a Evropské unie, jak se díváte na klimatické změny do roku 2030. A co se týče klimatických změn, opravdu se Eh, se jedná o mm, emise z plynů eh, CO2. Víte, že 24. Eh, června se rada a s parlamentem dohodli, že tu bude komplexní dohoda o snižování emisí CO2 z aut. Bude to hlasováno 27. Bylo to hlasováno 27. června zástupci států. Některé členské státy, jako Německo, chtějí Eh, aby se, aby se to změnilo, jenže Irsko nemohlo takto dokončit vyjednávání. Ještě se bude konat jeden koreper 17. července před letní pauzou. Co se stane s otázkou eh, vozidel? Bude mm, toto téma odhlasováno před eh, letní pauzou, protože z technického pohledu zde není důvod, proč to neodhlasovat nyní my bychom rádi měli něco konkrétního, s čím bychom do Varšavy přijeli. Děkuji, Lindo. A nyní pan kolega Gerbrandy. Pan kolega Gerbrandy je jeden z místopředsedů našeho výboru. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane ministře, za vaši prezentaci a také za eh, tu angažovanost nebo za tu vaši rozhodnost eh, a ochotu dosáhnout výsledků, pokud jde o zmiňovaná témata. Já se skutečně těším na spolupráci s litevským předsednictvím, pokud jde o dosažení příslušných dohod. Témata, která jste právě vyjmenoval, jsou velmi důležitá. Je potřeba stanovit další kroky, mm, pokud jde o udržitelnost našich hospodářství. Nicméně Eh, důležité jsou i jiné směry, dokonce bych si dovolil říct, že jsou ještě důležitější a jde o to, že bychom eh, konkurenceschopnost evropského hospodářství měli eh, propojit s udržitelností. Pokud se podívám na priority vašeho předsednictví, tak v jednom z prvních odstavců čtu, že se chcete soustředit na udržitelný růst. To je samozřejmě velmi důležité. Jde o to, že udržitelnost může být propojena s konkurenceschopností. Já zatím nejsem o těchto ideích eh, pevně přesvědčen, protože Evropa ztrácí půdu pod nohama. Eh, investice do zelených technologií ve srovnání s jinými oblastmi světa eh, klesají ztrácíme přední postavení ve světě. Skutečně potřebujeme strukturální reformy, tak abychom příslušný systém e, zachovali. Já se vás tady ptám, kromě tedy e, programu Rady pro životní prostředí, jaké další iniciativy chcete přijmout? O čem přemýšlíte v rámci e, Rady, Evropské rady, v rámci Rady pro konkurenceschopnost, pokud jde o, to, klíčovo, o to klíčové hospodářství v Evropě, protože potřebujeme udržet udržitelnost. To je ta hlavní bitva, kterou musíme svést kromě té běžné práce. To znamená, že bych od vás velmi rád slyšel, jaké iniciativy plánujete i v těch dalších oblastech. Děkuji. Děkujeme. A nyní Satu Hasi, eh, koordinátorka Zelených. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také panu ministrovi za to, že jste přišel s námi diskutovat. Pane ministře, už jste uvedl dlouhý seznam témat, kde došlo k závěru v parlamentu k prvním čtení. A jak už uvedla Linda McKeven, nemáme mnoho času na uzavření těchto dokumentů a témat za tohoto funkčního období. Pro nás tedy je nejzajímavější eh, úroveň ambicí vašeho předsednictví. Možná víte, že často se stalo, že máme takovou zkušenost s malými zeměmi, že usilují o efektivní vedení na radě, Například jen nedávno nebo v poslední eh, na posledním plenárním zasedání bylo za efektivní vedení předsednictví chvalno Irsko nebo předtím Kypr. Já bych tedy ráda slyšela, eh, jak, jaké je vaše pevné rozhodnutí a úroveň tedy ambicí ohledně dokončení témat v kompromisu z prvního čtení. Jaké úsilí na to chcete vynaložit? vyjednávání, eh, mezinárodní vyjednávání o klimatických změnách, i tam se zmínila eh, o určitých věcech Linda McKevn i, a i zde by nás zajímalo, jakou úroveň ambicí máte v této oblasti. Velice dobře víme, že spolupředsednictví eh, s, s Polskem, tedy Polsko není známo jako velice um, ambiciózní zastánce klimatické politiky v EU nebo na mezinárodní scéně. A já bych proto ráda slyšela, jak vy se díváte na to, co můžete jako předsednictví vykonat, aby, aby toto vyjednávání bylo úspěšné a také eh, bych se chtěla zmínit o dohodě mezi radou a parlamentem o emisích eh, z vozidel jak osobních, tak užitkových. Děkuji mnohokrát, eh, pane Sakohasi. A nyní Anna. Nyní Anna Raspach, která je koordinátorka ISIA. Děkuji, budu hovořit mé mateřtině. V první řadě srdečně vítáme zde v našem výboru, pane ministře. Těšíme se na úspěšnou spolupráci a přejeme hodně štěstí ve vašem cižádostivém programu. Doufám, že pro nás budeme moci ukončit celou řadu úspěšných témat. Já pocházím také z jedné země, eh, která jsou má Baltské moře. A proto se ptám, co budeme dělat eh, s velice znečištěným Baltským mořem. Baltské moře je opravdu jedno z nejvíce znečištěných moří na světě. To víte velice dobře. A e, radí se eh, lidem, aby vlastně nejedli ryby ulovené v Baltském moři. Jakou eh, pozici zde zaujímáte, když jde o to, abychom toto znečištění odstranili? Eh, kromě toho máme ještě třetí státy, které nejsou přímo eh, spojeny s Balckým mořem, ale například Rusko. Co chcete dělat zde? A jak sám říkáte, chceme skutečně, chcete skutečně Eh, zefektivnit eh, postupy, nechcete žádné další technokraty. A máme zde eh, zákony ohledně ochrany životního prostředí, tak těch tady spoustu schvalujeme, ale když je máme implementovat, když je máme zrealizovat, tak tam to pokulhává. Stále častěji vypracováváme takové zákony eh, o životním prostředí, které jsou leckdy v rozporu. Neměli bychom zde také eh, uklidit eh, pro občany Evropské unie, je to velice často matoucí. Farmáři a spotřebitelé všichni mají problémy s tím to, si to uspořádat. Měli bychom zde opravdu udělat pořádek, aby lidé věděli, co pomůže a co smějí a co nesmějí. To by byla velká úloha pro všechny. Děkuji, Anna Rostoch. Nyní se dostáváme ke konci eh, prvního kola eh, dotazu a já bych nyní poprosil pana ministra, aby odpověděl na otázky. Prosím. Až tikrai norėčiau poděkovat. Děkuji. a velmi vám děkuji za ty důležité otázky, které jste mi položili. Dovolte mi, abych začal otázkou, kterou položila paní Krista a která se týká strategie eh, týkající se lesa, změny nepřímého využívání půdy a tak dále. Pokud se podíváme na strategii lesa, tak musím říci, že to skutečně spadá do kompetence jednotlivých členských států. To znamená, že jednání členských států je důležité a musíme ho zohledňovat při hledání vhodných řešení. Směrnice o změně nepřímého využívání půdy směrnice ILUK nás trochu rozděluje. Tato směrnice totiž počítá s pětiprocentní hranicí a to členské státy na jedné straně rozděluje, na druhé straně eh, chápou, že je potřeba nějaké řešení najít. A my jako předsednictví se budeme i nadále snažit eh, vést jednání, hledat řešení, které by bylo přijatelné jak pro Radu, tak také pro Evropský parlament. A samozřejmě taky pro komisi, to znamená pro všechny tři instituce. A nyní několik slov eh, k tomu, na co se ptala paní Linda McEwen. Jaké je postavení Evropy v rámci celého světa, pokud jde o klimatické změny? Myslím si, že je to důležitá otázka. Nicméně v tuto chvíli je pro nás, jako pro členské státy Evropské unie, pravděpodobně to nejdůležitější, abychom našli společného jmenovatele, abychom si formulovali nějakou společnou vizi. Eh, ve Varšavě na konferenci stran 19 by se nám totiž nepodařilo zastávat společnou pozici eh, pokud by ta pozice byla slabá, pokud bychom za ní pevně nestáli a pokud bychom tedy nenašli toho společného jmenovatele. Obtížné by bylo hledání i nějaké budoucí dohody. Samozřejmě, že o tom budeme diskutovat i ve Vilniusu a před setkáním ve Varšavě ještě vynaložíme veškerou snahu nutnou k tomu, abychom společnou dohodu našli. A i ve Varšavě samotné učiníme všechno proto, abychom v roce 2015 v Paříži dospěli k hmatatelnému výsledku, abychom uzavřeli noho, novou dohodu o klimatu, která by vstoupila eh, v platnost po roce 2020. Pokud jde o emise z výfukových plynů z vozidel, tak k tomu mohu říci, že zahájíme konzultace na toto téma, konzultace s jinými členskými státy, ale nejprve si musíme vyjasnit jednu věc. A sice, jestli se nám dostane většinové podpory. To znamená, jestli, a nebo jestli eh, tu tady bude blokující menšina. Musíme prověřit, jaká je situace, jaká je situace i v komisi a následně se budeme moci rozhodnout pro další kroky. Nezávisle nad, na mm, postojích členských států v dalších oblastech. A budeme se tedy snažit vytvořit v radě konsenzus. Pan Janke Brandy se ptal na udržitelnost a na její spojitost s konkurenceschopností Evropské unie. Myslím si, že tato otázka je velmi podstatná a jde do hloubky. Netýká se pouze Eh, životního prostředí a klimatických změn. Jde ještě dál. Rada na toto téma diskutuje. Pokud hovoříme o klimatických změnách, tak zároveň hovoříme o ambiciozních cílech, o udrž, u zachování naší konkurenceschopnosti. A musím říci, že jak v radě, tak v jednotlivých členských státech o tom budeme dále diskutovat. Nicméně během této diskuze nesmíme zapomínat na ty důležité aspekty, které jste zmínil. Musíme nalézt kompromis, pokud eh, chceme formulovat další vizi našeho ekonomického vývoje. Satuhasi. Dovolte mi, abych vám poděkoval za projevenou důvěru. Důvěru, kterou jste projevila menším členským státům, protože jste řekla, že eh, menší předsednické země přistupují eh, k předsednictví s velkými ambicemi, s velkou ctižádostí. Nicméně, jakékoliv rozhodování vyžaduje schodu, společnou pozici. A proto, pokud si stanovujeme maximální a ambiciozní cíle, tak je velmi důležité, abychom také hledali maximální kompromisy, protože jen tak bude možné optimálně vyřešit problémy. Jinými slovy, se musíme neustále snažit o optimální výsledky, o optimální řešení a musíme navzájem slaďovat různé pozice. To je nutný předpoklad. Bez toho to nejde. Eh, já jsem zmínil změnu nepřímého využívání půdy, Zmínil jsem i směrnice, eh, která se týká dopadů na životní prostředí a další legislativní akty. Musím říci, že ve všech těchto oblastech se budeme snažit dosáhnout maxima. Ovšem druhá otázka je, jak to bude vypadat eh, s hledáním kompromisu. Do jaké míry budeme schopni nalézt kompromis. Paní Anna Rozbach se zajímala o otázky týkající se eh, znečištění Balckého moře. To je pro nás velmi důležitá otázka a já vám děkuji že, za to, že jste to zmínila, protože i Litva eh, je zemí pobaltskou. Jsme na břehu pobaltského, Balckého moře. To znamená, že i tyto otázky budeme během našeho předsednictví intenzivně probírat. Čtvrté výroční fórum, které se bude ve Vilniusu konat eh, v listopadu tohoto roku, konkrétně to bude 11. Eh, a 12. listopadu, přivítá renomované účastníky, poslance Evropského parlamentu z členských států, zástupce nejrůznějších ekologických organizací. Pozvali jsme všechny tyto aktéry, tak abychom společně řešili znečištění Baltského moře. To bude naše hlavní téma. Takže vám ještě jednou děkuji za velmi eh, výstižné a zajímavé dotazy. Děkuji. Pane Anna, buvo eh, uždavė klausimą dėl mūsų teisės. Pokud dovolíte, paní Anna, tak paní Anna Rozbach zmínila také kontinuitu eh, naší legislativní činnosti, našich právních aktů. a hovořila o tom, že obyvatele, občané Evropské unie musí eh, mít eh, v legislativní postup důvěru. Předpokladem toho je ovšem to, že legislativní proces musí být transparentní a občané musí být do eh, celého postupu dostatečně zapojeni. Doufáme, že se nám podaří během našeho předsednictví návrhy zákonů prezentovat tak, jak, jste, jak si to přejete. Alespoň se o to budeme snažit. Ach, okay. Gut. Äh, ich lese einmal die Kollegen vor. Die... Já přečtu nyní äh, kolegy, kteří se hlásili o slovo. Jo Lein, Bas Eichhaut, Pavel Pock, dann Lubutjeska, die neue Kollegin, äh, Corinne Lepage, Justas Palaikis, Sophie Okuni. Přehlédl jsem někoho? Kolega Tatarela? A tím bych eh, také uzavřel eh, seznam eh, řečníků a předávám slovo nyní prvnímu, kdo se hlásil o slovo, prosím. Pane ministře, já vás velice srdečně vítám eh, v výboru pro životní prostředí. Je to velice příjemné, že jste také v litevštině eh, odpovídal na otázky. Eh, v příštím půlroce budeme velice úzce spolupracovat po období, kdy jsme se velice intenzivně připravovali. Velice často hovoříme o zapojení společnosti do procesů eh, rozhodovacích eh, v oblasti ochrany životního prostředí. A já bych eh, se chtěla zmínit také o úmluvě Arhus. Během litevského předsednictví se podniknou kroky pro to, aby také tyto otázky byly projednány. A ještě jedna otázka a to je získávání břidlicového plynu. Očekáváme eh, od komise, která naznačila, že návrh předloží již v červenci, eh, tak bych se chtěla zeptat vás, jestli o tom víte vy něco podrobnějšího. Týká se to především regulace Eh, dobývání břidlicového plynu a jeho využití. Eh, jedná se především o hodnocení rizik eh, pro životní prostředí. Jak to nyní tedy vypadá v dalších krocích? Ano, já bych vás požádal, abyste, se, abyste dodržovali eh, dobu jedné minuty 30 vteřin, protože jinak eh, bychom to nezvládli. Máme ještě další dva ministry, na, eh, kteří přijdou na návštěvu a nezvládli bychom to. Dále má slovo pan Basajot. Děkuji vám, pane předsedo, a také vám děkuji, pane ministře, za to, že jste mezi nás přišel. Tady jsem, tady. Uh, a také se velice těším na vaše předsednictví, a že se eh, dokončí eh, celé toto téma, o kterém vplynu. Čína a Rusko také říkali, že pro ně eh, plyny F jsou velice důležité, jsou prioritou a proto my bychom o tom také měli hovořit a takovou ambiciozní Parlament v červnu přijal své stanovisko. V tomto smyslu my jsme připraveni na vyjednávání a doufám, že litevské předsednictví eh, také zajistí stanovisko rady, eh, že toto stanovisko bude mít stejnou úrovni, úroveň ambicí. Eh, už bylo něco zmíněno, ale mně je ještě neúplně jasné, jak chcete postupovat. Proto vás si jen požádat o, o, o, eh, o upřesnění. Backloading jsme přijali, Matias Chorote prohlásil, ano, já jsem ochoten vyjednávat v, v létě. Můžeme tedy očekávat stanovisko od rady ještě v létě? A potom diskuze o roce 2030. Parlament si přeje mít tři cíle. Co si mm, co se chystá vykonat litevské předsednictví, aby Rada také plně přijalo svoje stanovisko, protože my potřebujeme dojít dál v této oblasti. Eh, potřebujeme to posunout dál i na mezinárodní scéně a pokud nebude na mezinárodní scéně jednat EU, tak kdo jiný bude. A potom je to otázka automobilů. Mně to ještě nebylo úplně jasné z toho vašeho vysvětlení, protože už máme dohodu ohledně CO2. Zapotřebí je jen se shodnout na koreperu. A i tam litevské předsednictví může vyjasnit, že my budeme hlasovat, nebo tedy, že Koreper má hlasovat ještě před eh, letní pauzou. A to, že v Německu jsou volby, není naše eh, naše, eh, náš problém a to, že BMW sponzoruje litevské eh, předsednictví, také ne. OK. Next speaker is Pavel Pok. Nyní Pavel Poc. Sure, thank you. <laughs> Děkuji vám, pane předsedo. Pane ministře, jsem rád, že jste mezi nás přišel, protože eh, když jsem po, vaše země byla první zemí, kterou jsem navštívil po té, co padla železná opona v vzpomínám si na to eh, velice živě. Jsem velice rád, že od vás slyším, že se chcete zabývat eh, eh, s různými ehm, druhy a že ještě parlamentu nebyla předložen, nebyl předložen text o, od rady vy jste třetí předsednictví, které žádám, aby v tomto eh, v tomto procesu postoupilo dál. Také mám závažné problémy, které se týkají Herakla eh, Sosnovského. My máme problém s Herakleum Aceanum, naší zemi. Komise musí eh, předložit okamžitě dokument. Já jsem o tom hovořil s panem komisařem Potočníkem několikrát v posledních měsících, ale nic se nestalo. Moje otázka je, zda si přejete vyvinout určitý tlak, významný tlak v této oblasti? Děkuji mnohokrát a Mezitím vítám mezi námi ještě jednu skupinu návštěvníků, To je v poslední řadě, to jsou dámy a pánové zemědělci z oblasti Tour, eh, kteří se k nám dnes připojili, a to na pozvání Sofie Okony. Eh, srdečně vás tady vítáme. Budeme pokračovat, a to je eh, kolegyně Jubačeva. Prosím. Благодаря, господин председател. Преди всичко искам... Děkuji vám, pane předsedo. Především bych ráda popřála hodně úspěchu novému předsednictví. A já doufám, že společné úsilí Evropského parlamentu a Rady přinese pokrok v oblasti životního prostředí jako takového. A abychom dosáhli ve všech rozhodnutích a ve všech tématech pokroku, které e, je zapotřebí Eh, uzavřít. Jako jednu z priorit jste uvedl směrnici o odpadu a vůbec otázku odpadu jako takovou. Ráda bych zdůraznil další problém související s odpadem a to je odpad v moři, v oceánech a vůbec ve vodních tocích ve vodních plochách. Myslím, že to je velice důležitý problém, který globálně ovlivňuje životní prostředí. Eh, ptám se proto, že jsem se narodila v Bulharsku na břehu Černého moře. Černé moře je součástí vnějších hranic EU a já bych ráda věděla, jak chcete posílit úsilí za vašeho předsednictví ohledně eh, odpadů v mořích jak chcete postupovat ohledně monitorování odpadu, jak eh, se chcete zabývat statistikami či kontrolami v souvislosti s odpadem v moři. Mořské oblasti jsou ekonomicky rozvinuté, mají velké přístavy a současně tam také přijíždí, přijíždí spousta turistů. Proto Abychom dosáhli silného ekonomického růstu, je zapotřebí dosáhnout také rovnováhy a velice silných striktních rozhodnutí ohledně eh, odpadu. No děkuji a Corinne Lepage. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám také, pane ministře, že jste mezi nás dnes ráno přišel. Eh, ráda bych zdůraznila potřebu, jak jste to bylo právě zmíněno, abychom opravdu odhlasovali dohodu, která byla eh, dosažena ohledně automobilů, protože tu opravdu není žádný důvod, proč eh, bychom neměli mít text eh, před koncem léta. Je zapotřebí, aby toto jasně bylo na radě stanoveno. A potom paní Klas a další hovoří o biopalivech. Já jsem ehm, zpravodajko v ruském parlamentu v, té, mm, v této oblasti. Zítra se o tom bude hlasovat u nás výboru. Nepochopila jsem vaši narážku o pětiprocentním nárůstu lesních ploch. E, úplně jsem to nepochopila z toho kontextu, jestli by se nám to mohl vysvětlit. A e, také jsem si zaznamenala váš zájem o ILUK a také bych se ráda dozvěděla o metodice a dopadu biopaliv druhé generace protože je zapotřebí, aby naše rozhodnutí byla ta správná. Děkuji. A nyní pan Justas Palakis. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane ministře. Jsem velmi rád, že vás mohu přivítat mezi námi ve výboru. Rád bych připomněl kolegům z výboru, že ministerstvo životní prostředí, životního prostředí se v Litvě dříve dostávalo pod palbu tvrdé kritiky, ale dneska je to jedno eh, z nejvíce chválených ministerstev a eh, podpora ze strany občanů byla dána především tím, že ministerstvo eh, podpořilo zahájení rekonstrukci bytů, protože to je velmi důležitý proces. Vytváří hmm. pracovní místa, udržuje hospodářský růst, chrání životní prostředí. To znamená, že jsem se vás chtěl zeptat, do jaké míry jste v této souvislosti využili zkušeností z jiných členských států když jste se pustili do tohoto sanačního eh, renovačního programu a naopak, jaké rady byste eh, mohli udělit dalším. Eh, děkuji a nyní paní Sofio Kony, prosím. Merci, monsieur le président. Merci. Děkuji vám, pane předsedo. Také bych ráda při vás zde přivítala, pane ministře, jménem naší politické skupiny. Také bych vám chtěla poděkovat za hm, cestu, kterou jste prošli. Eh, protože my se zabýváme otázkami jak žurnalistickými, zemědělskými, životním prostředím. Eh, děkuji vám, pane ministře, za to, že jste mezi nás přišel. Chci hovořit o velice citlivé záležitosti v Evropě a tady v parlamentu a u nás doma. Se hodně hovoří o břidlicovém plynu vaše země, Litevs, Litva eh, chce diverzifikovat své energetické zdroje a zdá se, že ve vašem podloží se nachází tento důležitý zdroj eh, břidlicového plynu, který může uspokojit na více než 30 let vaše energetické potřeby, což je v dnešní konjunktuře dost zajímavá věc. Tato energetická rezerva je významná. Eh, eh, je to výhodná věc pro investice a zdá se také, že už jste zahájili sondy eh, v oblasti Silute. Nevím, jestli to správně vyslovuji, protože opravdu litevsky neumím. Veřejné mínění je velice rozděleno ohledně eh, břilicového plynu. My se obáváme, nebo veřejné mínění se obává, eh, že může dojít k poničení eh, eh, podzemní vody, může dojít k dalším eh, problémům. Jaká je tedy pozice vaší vlády? Děkuji. Nyní kolega Tatarala. Pane ministře, vítám vás v našem výboru. Přeji litevskému předsednictví hodně úspěchů a chci vám předložit jeden problém. Signor ministro. Pane ministře, chci vám předložit jeden velice prostý problém. Týká se tématu CO2 eh, v užitkových vozidlech nebo z užitkových vozidel. To je téma, které je v podstatě dokončeno. Mně nepřipadá, že by mohlo dojít k nějakému významnému odporu, protože vyjednávání proběhlo za irského předsednictví a bylo takto dokončeno. A já nespatřuji žádný důvod, eh, kvůli kterému toto téma by nemohlo být eh, ukončeno 17. července na zasedání. Rád bych v tomto smyslu slyšel vaše ujištění. Vielen Dank. Damit sind wir am Ende. Děkuji. Tím jsme vyčerpali eh, seznam přihlášených poslanců. Eh, máme tu i eh, otázky týkající se emisí CO2 z aut. A my jako všechny tři instituce učiníme nejlépe, když co možná nejdříve vytvoříme rámcové podmínky, tak aby se na to mohli všichni eh, připravit. A jsme eh, velmi napjatí, kdy dojde k pohybu v radě. To znamená, že by bylo velmi dobré, kdybyste nám k tomu mohli, mohl něco říci, pane ministře. Pane ministře, máte na závěr ještě jednou slovo. Děkuji. A ještě jednou vám děkuji za otázky, vážení poslanci a členové tohoto výboru. Mám radost, že se těch otázek nazvíralo tolik a rád bych se zeptal pana předsedy, jestli by nemělo smysl, abychom i hned naplánovali nějaké další setkání, protože všechny ty otázky, které jste zmínili, jsou zajímavé, důležité a je na snadě, že při analýze všech těchto otázek ehm, se budeme potkávat i během příštích šesti měsíců. Děkuji vám za to, že jste zmínili Arhuskou umluvu, že jste zmínili eh, břidlicový plyn i v souvislosti s tou Arhuskou umluvou, protože právě tato otázka je eh, dnes aktuální a nabývá stále na aktuálnosti. Komise k tomu již předložilo návrhy v roce 2002, ale tehdy ty návrhy se nesetkaly s podporou. Je potřeba, aby se opět aktivovala široká veřejnost, ovšem předpokladem je to, že komise ještě jednou eh, zraviduje svoje návrhy a pokud by je předložila znova, tak by bylo dobré, eh, abychom se jimi zabývali. V tuto chvíli ovšem žádné nové návrhy komise k dispozici nejsou. A nyní k břidlicovému plynu. O břidlicovém plynu hovořila celá řada z vás. Já vím, že ten břidlicový plyn je velmi citlivá otázka. A rád bych řekl, že již před naším předsednictvím jsem se setkal s ministry životního prostředí všech členských států a při této příležitosti jsme o této otázce zevrubně diskutovali. Ta otázka je totiž na jedné straně velmi komplikovaná. Je to totiž důležitá, důležitý aspekt jak z eh, ekonomického hlediska, je to předpoklad energetické soběstačnosti Spojených států, poté co Spojené státy eh, začaly využívat energie z břidlicového plynu, klesly tam ceny energie několik, dokonce několikanásobně. Na druhé straně jsou s tím zpěty ekologické otázky, protože samozřejmě, že získávání uh, břidlicového plynu by nemělo negativně ovlivnit životní prostředí a podobné diskuze probíhají ve všech členských státech a proto jsme na pořad jednání neformálního setkání 16. a 17. července zařadili i otázky břidlicového plynu. Doufáme, že tyto diskuze na tomto neformálním zasedání zohlední i komise a zapracuje je do svých návrhů, které očekáváme eh, na podzim příštího roku. Pokud jde o eh, sondování nalezišť břidlicového plynu v šluté, to je eh, tedy věc, která již byla zadána v rámci, nebo bylo vypsáno výběrové řízení. To výběrové řízení v tuto chvíli probíhá a my samozřejmě budeme dbát na to, aby v rámci celého procesu byly dodržová, byla dodržována pravidla týkající se ochrany životního prostředí. Budeme žádat o souhlas a teprve následně podnikneme další kroky. Náš postup je velmi obezřetný. A mm, nemám strach že bychom eh, v této souvislosti něco uspěchali nebo porušili. Pan, pan Bas Eichhout hovořil o eh, floridových plynech, F-plynech. V této souvislosti bychom rádi navázali na již započatou práci předcházejících předsednictví, především předsednictví irského. Právní předpisy v této věci jsou velmi důležité, a to i na mezinárodní úrovni, protože eh, tu je jasná souvislost eh, s montrálským protokolem a tak dále. To znamená, že se této otázce budeme věnovat e, velmi aktivně. A je to jedna z důležitých, nebo dokonce nejdůležitějších priorit našeho předsednictví. Backloading, stahování emisních povolenek. E, Bylo řeč o hlasování v parlamentu. o pozicích jednotlivých institucí, my zhájíme práci eh, v pracovních skupinách poté, co eh, tedy zjistíme, jaké jsou názory v jednotlivých členských státech a samozřejmě, že se vynasnažíme, abychom i na tomto poli dosáhli úspěchu a aby jednání s parlamentem mohla být zahájena co možná nejdříve. Nicméně musíme se ještě jednou vrátit na úroveň pracovní skupiny. Musíme zjistit, jaký je názor pracovní, eh, členských států, pardon, ale eh, nepochybně budeme mít dost energie na to, abychom se do toho pustili. Emise oxidu uhličitého z výfukových plynů aut a lehkých užitkových vozidel. O tom také hovořili někteří poslanci a chtěli vědět, jak se k tomu jako litevské předsednictví stavíme. Rádi bychom nejprve provedli jakousi inventuru stávajícího, stávající situace v Radě a jak už jsem řekl, 17. července během eh, zasedání výboru stálých zástupců eh, chceme o této věci diskutovat, tak abychom ještě jednou eh, zjistili, jaké jsou pozice a jak, je tedy, jak jsou rozděleny názory v radě. My, co by předsednická země, učiníme všechno, co bude v našich možnostech a silách, tak aby ta otázka byla nadále eh, probírána, ale samozřejmě, že to závisí na souhlasu členských států. A nyní politika <laughs> v oblasti eh, klimatických změn a energetická politika do roku 2020. Komise eh, zveřejnila zelenou knihu, která se eh, týká strategie do roku 2030. Eh, pardon. A Litva zahají proces veřejné konzultace. A bude se tedy této souvislosti snažit představit tu eh, strategii komise do roku 2030. Za tímto účelem chceme v září tohoto roku eh, diskutovat o eh, této strategii na neformálním zasedání ministrů pro otázky energetiky. Takže ještě jednou. Litva zorganizuje veřejnou konzultaci o energetické politice a také o strategii komise. E, bude o tom diskutovat také na úrovni pracovní skupiny a v Radě ministrů. A teď ty invazivní druhy. Invazivní druhy, eh, to je samozřejmě velmi důležité téma. Já jsem velmi rád, že jste tu otázku zmínil, protože my bychom ve všech členských státech rádi do, zachovali biologickou rozmanitost a proto je velmi důležité, abychom eh, se tímto důležitým tématem zabývali. Dokonce bych řekl, že je to jedna z priorit našeho předsednictví. Budeme se tím tématem zabývat aktivně. Bulharská kolegyně zmínila odpady v moři a v jiných e, vodních tocích a plochách. Během společného oběda jsme hovořili o znečištění Černého moře. Během e, této diskuze zazněla celá řada velmi důležitých otázek. Samozřejmě, že problém odpadu v mořích je důležitý, že se tím musíme zabývat. V roce 2014 budeme revidovat směrnici o e, odpadech. A při této příležitosti e, se nepochybně budeme věnovat i této otázce. Pokud jde o pevnou jasně danou pozici týkající se eh, výfukových plynů z lehkých užitkových vozidel. Budeme se snažit o eh, srozumitelný, ale zároveň flexibilní přístup. Je to totiž předpokladem toho, abychom v posledku dosáhli přijatelného výsledku. Máme dost odvahy, máme dost stižádosti, ale Nepochybně potřebujeme prokázat i určitou pružnost, tak abychom mohli dospět k hmatatelným a konkrétním výsledkům. Del Ailuko. Del... Otázka Korin eh, Lupa eh, ohledně Ailuk eh, neboli směrnice o změně nepřímého využívání půdy. Budeme se snažit o E, trvalé udržitelné řešení. E, máme k tomu nejrůznější návrhy, ale budeme se snažit o takové řešení, které bude zohledňovat pozice všech tří institucí. Sledujeme diskuze na toto téma, diskuze ohledně této směrnice. A s velkým napětím očekáváme eh, hlasování, eh, jak dopadne hlasování ve výboru. Samozřejmě diskuze v radě budou pokračovat a budeme se snažit najít přijatelné řešení. Chceme dosáhnout eh, dobrých výsledků. Děkuji kolegovi, jak se jmenuje? Paleckisovi e, za slova e, uznání a také e, za to, že mě přivítal a také za otázku ohledně sanace obytných domů. Je to ekonomická otázka. Souvisí s úsporami energie. Již jsme se pohnuli od toho takzvaného mrtvého bodu. Máme zkušenosti z Německa a ostatních členských států. Těch chceme využít. Sledovali jsme a zkoumali jsme veškeré výhody i nevýhody, provedli jsme analýzy a samozřejmě se můžeme podělit o zkušenosti e, od ostatních členských států. Co se týče břidlicového plynu a perspektiv získávání tohoto plynu v, ze zdrojů v Litvě. Já jsem již zhruba se zmínil o tom, že probíhají jednání s příslušnou společností, ale abychom mohli dosáhnout eh, ekologických a hospodářských cílů, na to je třeba diskutovat eh, o tom v celé společnosti. Musí se dohodnout eh, všechny zúčastněné strany a o to se v Litvě snažíme. Během našeho předsednictví budeme ještě jednat o této záležitosti také na neformálních úrovních a budeme hledat to nejvýhodnější a nejlepší řešení. Eh, Sofie Tarantella. Prosím, promiňte, že jsem správně nevyslovil její jméno, omlouvá se pan ministr. Pan Tatarela. Eh, týká se to eh, výfukových plynů z lehkých užitkových vozidel. Abychom zamezili neočekávaným a nežádoucím řešením, tak je třeba si nejdříve sednout společně za jednací stůl, a to v radě, a hledat moudrá řešení. Jakožto předsednictví eh, se snažíme o opravdu ohleduplné řešení, ale samozřejmě přitom věříme eh, v příslušné pochopení ze strany členských států. Budeme se snažit eh, společně s komisí a s parlamentem dosáhnout příslušných cílů. Ještě jednou vám děkuji za položené otázky. A již předem vám děkuji za vaši podporu, za ochotu eh, ke spolupráci s námi, protože pouze spojeným úsilím se můžeme dopracovat k našim cílům. A společně eh, můžeme vytvořit eh, blahobytnou Evropu a krásnější Evropu. Děkuji, vážený pane ministře, ministře, za vaše prezentaci a také za podrobné zodpovězení všech položených otázek. My jsme opravdu, eh, co se týče výfukových emisí eh, CO2 z vozidel, tak eh, tady jsme opravdu byli neúprosní a neustále se ptali. Irské předsednictví mělo jednoznačný mandát a pak pozměněn, byla pozměněna pravidla hry, ale to je vždycky potom obtížné. Eh, doufám, že pokud možno co nejrychleji se dopracujeme ke schodě, eh, protože musím říci, že jinak eh, to bude mít závažné dopady pro ostatní témata projednávané v rámci trilogu. Potom budou spochybňována různá jiná rozhodnutí, protože pak to nebude tak jednoduché s námi vyjednávat a potřeba částci pravicí, protože když si někdo potřese pravicí, tak je to opravdu eh, díl a na to se musíme spolehnout. V radě prosím to předejte svým kolegům, protože jinak eh, by to mělo eh, trvalé porušení našich vztahů. Když se na něčem dohodneme, tak 24 eh, nebo 48 hodin později eh, tato dohoda nemá platnost, eh, tak je to špatné. Já vám osobně přeji hodně abyste vydržel, vytrval během následujících šesti měsíců a e, přejeme vám šťastnou ruku. Klademe velké naděje ve vaše předsednictví a e, během šesti měsíců opravdu e, to bude vypadat tak, že vám nezbývá toho času tolik, abychom některé legislativní akty odsouhlasili. Proto přeji, abyste e, všechno zvládli, aby také ty zákony, o kterých se dohodneme, také našli cestu do věstníku. E, Evropa by měla být e, pracovně schopná, fungující a proto si myslím, že také vy osobně během vašeho předsednictví nesete velkou zodpovědnost. Přeji vám všechno dobré a těšíme se na dobrou spolupráci. Ačiū, gerbiamas e, pirmininkė, mes tikrai prižadame. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Slibujeme vám, že skutečně uděláme vše, co je v našich silách, abychom vyřešili nejrůznější otázky. Mimo jiné také otázky emisí oxidu uhličitého a budeme se snažit o maximální výsledky tak e, a také ve shodě se všemi třemi institucemi. E, dohoda a schoda je velice důležitá, stejně tak jako spolupráce. A předsednictví rady e, bude opravdu usilovat o vše možné. Děkuji. So, es geht gleich mit warmen Worten von der Kollegin Roth. Ano, budeme pokračovat hned dále k dalšímu eh, bodu pořadu jednání. Ten musíme ovšem posunout, protože kolegyně Jutta Hauk je na jiném zasedání. A proto tento bod pořadu jednání musíme posunout a budeme pokračovat v 11 hodin. A to je výměna názoru eh, s litevským ministrem zemědělství. Takže do 11 hodin musíme přerušit zasedání, bohužel to jinak možné není. Já jsem to pokus, se pokusil o eh, jiné řešení, ale eh, není to možné. Takže dnes odpoledne potom po hlasování budeme tímto bodem 4 pokračovat. Milé kolegyně, milí kolegové, prosím, abyste pomalu zaujali svá místa, abychom mohli opět začít. A to budem pořadu jednání číslo 5. A velice srdečně bych chtěl mezi námi přivítat ministra zemědělství republiky Litevsko pana profesora Vigiliuse Juknu. Srdečně vás mezi námi vítáme a hned začneme vaší prezentací, potom budou následovat otázky koordinátorů a další kolegové a kolegyně. Těšíme se e, na to, co máte na pořadu jednání v následujících šesti měsících. E, Veliký balík, to je agrární reforma, se ještě zpracovává, ale panuje již politická schoda. E, Celou oblast jsme sledovali v posledních týdnech a měsících a to bylo nesprávné označování potravin. To je trvalé téma v našem výboru. Máme zprávu, eh, kterou zpracovává kolegyně Sofie Kony a eh, jde o to, jak vlastně budeme zacházet s klonovaným masem v budoucnu. Parlament eh, zde neměl zcela jasnou pozici a já jsem napět, eh, a s napětím očekávám, jak komise bude s tím klonovaným masem zacházet, respektive masem sklonovaných eh, zvířat. Eh, měli bychom to nějakým způsobem mm, zapojit do legislativy, než bude něco nového. Komise mm, sice vydala prohlášení, to je pěkné, ale tady v Envy, eh, v našem výboru, máme celou řadu prohlášení a odůvodnění, ale jedno mají většinou společné a to, že toto oznámení jsou, nebo jsou vždycky takzvané nekryté šeky. A proto bychom potřebovali mít zcela jasná pravidla, e, to znamená také jasné zákony. Nyní bych vám rád e, předal slovo e, pro vaši prezentaci a pak bychom postupovali tak, jak jsem předtím navrhl. Prosím, pane ministře, máte slovo. Hmm, děkuji vám, pane předsedo vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení zástupci komise, dámy a pánové. Litva poprvé ze své historie převzala předsednictví Evropské unie. A já mám tu čest dnes ve vašem výboru prezentovat priority eh, litevského předsednictví v mé kompetenci a v kompetenci vašeho výboru. Eh, předsednictví Rady Evropské unie které jsme převzali od 1. července a také od 1. července máme 28 členských států. To znamená historickou výzvu pro mou zemi, ale současně je to velká šance, šance ukázat, že také malá země může e, účinně řešit aktuální problémy. Předsednictví rady je samozřejmě také velká odpovědnost a my jsme připraveni tuto zodpovědnost převzít. Zkoušíme být eh, upřímným zprostředkovatelem v oblasti zákonodárství. Chceme eh, zaručit kontinuitu a zapojit všechny partnery do těchto postupů. Naším cílem je efektivní eh, předsednictví orientované na výsledky. Chceme vytvořit důvěryhodnou, rozvíjející a otevřenou Evropu. Já jakožto předseda eh, Rady ministrů se budu snažit konstruktivně a produktivně spolu s vámi, zástupci legislativního orgánu a eh, našeho partnerského orgánu spolupracovat. Eh, společně s vámi se pokusím dosáhnout pokud možno co nejlepších výsledků pro evropské občany. Mému kolegovi, eh, ministrovi, eh, chci souhlasit eh, s mým kolegou, ministrem životního prostředí. A to v tom smyslu, že předsednictví Rady Evropské unie znamená vytvoření opravdu věrohodné, rostoucí a otevřené Evropy. Znamená to, podporu finanční stabilitě, eh, hospodářskému růstu a zaměstnanosti mladých lidí, posílení vnitřního trhu a zachování regionální bezpečnosti. Přebíráme zodpovědně předsednictví ve všech oblastech evropské politiky. Budeme pracovat na důležitých eh, usneseních a rozhodnutích a budeme se snažit dosáhnout patřičného výsledku. Nyní bych se chtěl zmínit o nejdůležitějších otázkách, které spadají do mé kompetence. Litva přebírá předsednictví ve velice důležitém období, kdy probíhají přípravy pro nový finanční výhled a mají být učiněna důležitá rozhodnutí. Přitom bychom měli mít neustále na zřeteli nejdůležitější cíl a to je podporu trvale udržitelného ekologického zemědělství a e, rybolovu. Před několika týdny bylo dosaženo e, Eh, schody mezi všemi institucemi ohledně společné zemědělské politiky. Naším cílem je práce v, sou, v souvislosti se schválením eh, a uvedením v platnost právního balíčku ohledně této reformy eh, dokončit. Navrhujeme určitá přechodná opatření a přechodné předpisy v oblasti agrární reformy. Tyto předpisy by měly znamenat eh, hladký přechod eh, od aktuálního finančního výhledu k novým právním aktům v oblasti společné zemědělské politiky. Nyní, co se týče společné politiky rybolovu, tak eh, zde chceme největší pozornost věnovat závěrečným pracem v oblasti implementace postupu. Politická schoda ohledně reformy společné politiky rybolovu a o společné Eh, organizaci trhu v oblasti rybolovu a eh, akvakultury, to bylo již dosaženo během irského předsednictví. Nyní eh, chceme pracovat na politické schodě týkající se fondu námořního, námořního a rybolovného fondu. Z tohoto fondu by v roce 2014 až 2020 se mělo odehrávat se měla odehrávat realizace společné rybolovné politiky eh, s ohledem trvalé udržitelného vývoje v této oblasti. Nyní k bezpečnosti potravin, zdraví a rostlinolékařství. Eh, chtěl bych poblahopřát komisi která předložila eh, velice důležitý balíček eh, týkající se bezpečnosti eh, potravin. Týká se to zdraví živočichů, zvířat, rostlin, bezpečnosti potravin a stejně tak kontroly a finančních kontroly a financování příslušných prostředků v této oblasti. Jedná se o realizaci implementaci právních akt a kontrola je velice důležitá, jestliže chceme získat a udržet důvěru eh, spotřebitelů a našich obchodních eh, partnerů. Je to velice důležité pro trvalý udržitelný vývoj eh, v oblasti potravinářského průmyslu. V Evropské unii máme velice přísné standardy v oblasti bezpečnosti potravin. Ovšem v poslední době jsme zažili eh, několik krizí s označováním eh, potravin. Zažili jsme také eh, různé nákazy živočichů a to všechno ukázalo, že jsme celkem schválili nebo máme 70 právních aktů ohledně bezpečnosti potravin. Vše bychom chtěli zredukovat na pět právních aktů. Především tím myslím eh, zdraví eh, zvířat, zdraví rostlin, potom reprodukční materiál pro rostliny, nařízení pro úřední kontroly eh, krmiva a potravin a administrativa zpráva všech finančních výdajů ve zmíněných oblastech. Krátce představím jednotlivá nařízení. Novým nařízením ohledně zdraví zvířat se snažíme o lepší eh, organizaci eh, této oblasti. Jednáme podle principu, že prevence je lepší než následné léčení chorob. Snažíme se získat eh, lepší standardy a vybudovat společný systém, eh, který by nám pomohl nákazy zvířat eh, velice rychle zjistit, efektivně kontrolovat a také zamezit šíření nákaz. Nyní nařízení týkající se rostlinolékařství zde vytváříme nové předpisy pro podporu eh, pěstování rostlin, pak eh, snažíme se zamezit eh, různým škůdcům a připravujeme preventivní opatření pro potírání těchto škůdců. Nyní rostlinný materiál. Cílem nařízení je mít flexibilní a jednoduchá pravidla pro uvádění na trh sadby, výsadby a rostlinného materiálu. Se zohledněním eh, také pěstování rostlin eh, se zohledněním rozmanitosti, bio, rozvan, rozmanitosti a eh, se zohledněním patřičných osiv. Toto nařízení by mělo sloužit také účinné kontrole eh, nejen potravin, ale také krmiv. Snažíme se o modernizaci kontrolního systému a jeho zjednodušení. Tento kontrolní systém bude závazný pro všechny členské státy tím bychom chtěli také získat důvěru eh, pro veškeré řetězce eh, nejenom eh, pěstování, ale výroby potravin, ale také všeho, co s tím souvisí. Návrh nařízení je v souvislosti také se zprávou výdajů propo- zohledněn. Snažíme se o ochranu zvířat, rostlin a také eh, roznožovacího materiálu pro, v oblasti rostlin. Veškeré plány se týkají let 2014 až 2020. Finanč, financování by mělo zajišťovat eh, patřičným způsobem také financování v jednotlivých členských státech. Co se týče zprávy výdajů, tak zde budeme pokračovat v práci našich irských kolegů. Tento návrh byl předložen o měsíc později než ostatní návrhy tohoto balíčku. Znamená to, že teprve v červnu letošního roku jsme tento návrh obdrželi. Chápeme, že pokud možno bychom měli co nejrychleji tento návrh zpracovat. Proto se pokoušíme, pokud možno, dosáhnout eh, politické schody. A doufáme, že vy, jakožto poslanci eh, z tohoto výboru, nás přitom budete podporovat. Nyní ke směrnici o medu. práce, které zahájilo irské předsednictví, eh, chceme dále, eh, v nich chceme dále pokračovat. Chceme se pokusit o to, aby pil byl prohlášen za přirozenou složku medu, ne za ingredienci. Já si myslím, že tato otázka je velmi důležitá, chápu, že je velmi eh, sporná, ale nepochybně má význam i pro váš výbor. Vím, že tuto chvíli jste zadali odhad dopadů a čekáte na eh, výsledek tohoto odhadu dopadů. Následně zahájíme jednání mezi institucemi. A nyní k dalším otázkám, k dalším návrhům Evropské komise. Snažíme se zahájit a zintenzivnit jednání, pokud jde o směrnici o veterinární mlékařství, o eh, hygienických obalech nebo hygienickém balíčku, o zootechnických eh, pravidlech a také o klonování eh, určeného mm, k výrobě potravin. Kromě toho eh, budeme pracovat také na eh, návrhu, který se týká informací a eh, reklamy na zemědělské výrobky. Budeme se snažit učinit pokrok i v této věci. Domnívám se, že tento návrh by měl posílit roli spotřebitelských organizací a měl by také poskytnout eh, vyjednávací prostor v oblasti ovoce a zeleniny. Kromě toho eh, se tedy budeme sektoru ovoce a zeleniny věnovat i z jiných hledisek. Vážený pane předsedo, eh, Vážení poslanci tohoto výboru, právě jsem představil priority litevského předsednictví v oblasti zemědělství, rybolovu a bezpečnosti potravin. Jak vidíte, je to mnoho velmi aktuálních a citlivých témat, které budeme muset, která budeme muset řešit společně. Rok 2013 byl prohlášen za Evropský rok občanů. To znamená, že my si musíme uvědomit naše zodpovědnost vůči evropským občanům a společně ji musíme naplňovat, tak abychom dosáhli co možná nejlepších výsledků. Děkuji vám za pozornost a rád zodpovím veškeré vaše dotazy. Děkuji, pane ministře, a nyní tedy zahájíme roli, tedy kolo koordinátoru. Nejprve má slovo Linda McEwen, prosím. Ach, Dagmar Roth-Behrendt. se, ta tu není, takže paní Dagmar Roth-Behrendt. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře. Vy jste nám eh, toho mnoho řekl. Vyprávěl jste nám o vašich plánech a možná, že byste mi mohl říci i to, do jaké míry jste s prací Eh, v jednotlivých pracovních skupinách pokročili, protože ten eh, půl rok, který máte k dispozici, je eh, poměrně krátký a myslím si, že to, co jste si přece vzali, nezvládnete. Na to potřebuji, nepotřebuju mít křišťálovou kouli. Bylo by dobré, kdybyste nám řekli, na co se skutečně budete soustředit, co je vaší skutečnou prioritou a kde chcete dosáhnout výsledků. Mám k tomu otázky. Vy jste hovořil o návrhu, který se týká klonování zvířat. Pan eh, předseda k tomu něco poznamenal ve svém úvodním projevu, nicméně následně se jste se eh, k tomu nevyjádřil. Já vím, že komise je již delší dobu povinna eh, předložit k tomu návrh Americká vláda na své webové stránce eh, zveřejnila informaci o tom, že eh, komise nemá v úmyslu tak učinit, že v rámci dohody o volném obchodu mezi Evropskou unii a Spojenými státy o klonování zvířat nic zmíněno nebude. To znamená, že by bylo dobré, kdybyste nám řekl, eh, zda si myslíte, že něco bude. Kromě toho bych rád, ráda věděla, jestli sdílíte názor parlamentu v tom smyslu, že produkty z klonovaných zvířat, když už se dostanou na trh, by měly být označeny, tak aby se spotřebitelé mohli sami rozhodnout, jestli chtějí konzumovat produkty z klonovaných zvířat nebo ne. Kromě toho jste hovořil o úředních kontrolách krmiv a potravin. My už máme velmi dlouho příslušná pravidla pro oficiální úřední kontroly uh, Eh, potravin to není žádná novinka, bohužel eh, to ovšem není dostatečně prováděno. Eh, to je ten problém. Máme kontroly potravin i krmiv již 15-16 let, ale nikdy, eh, nikde ve členských státech to nefunguje. Eh, já vím, že eh, v jednotlivých členských státech to vypadá různě. Možná, že v Litvě je to skvělé, ale v jiných členských státech to skvělé není. To znamená, že by bylo dobré, kdybyste přiměl vaše kolegy v radě, aby se, podí, aby se nastavili zrcadlo a aby si uvědomili, že sebelepší legislativa nám nepomůže, pokud nebude následně dodržována. Pokud eh, nebudete vynakládat prostředky na inspektory potravin, tak nám příslušná legislativa k ničemu nebude. A nyní ještě nařízení o osivech. Vy jste hovořil o, eh, o rostlinách. Nepochybně se můžeme shodnout na tom, že eh, to drobné zemědělství v selských dvorech je velmi důležité. A proto bych se vás ráda zeptala, jestli můžete zajistit, že v příslušných jednáních bude zřejmé, že e, svobodná výměna osiv e, bude, nebo volná výměna osiv bude i do budoucna možná. Ráda bych věděla, jestli můžete zajistit, že tedy nedojde e, k diskriminaci při eh, registraci eh, biozemědělců při eh, registraci. Já si myslím, že ta legislativa tu je, ale drobným zemědělcům v Litvě, v Německu nebo jinde to eh, moc nepomůže. To jsou tedy tři komplexní otázky, pane ministře. Mohla bych doplnit i další, ale budu spokojená, pokud mi odpovíte alespoň na to, na co jsem se eh, v tuto chvíli zeptala. Eh, nyní jsem obdržel informace, informaci, že koordinátorkou za EPP je Ester van Lange. No a především se musím omluvit za svůj hlas. Mám pocit, že také potřebuje dovolenou. Doufám, že vydrží ještě tři minuty. Chci se vás otázat na společnou zemědělskou politiku a um, potravinářský řetězec. Co se SZP týče, viděli jsme dohodu za irského předsednictví a velkým prvkem novým této reformy je tzv. ozelenění Zemědělský komisař hájil ozelenění jako důležitý průlom, zatímco komisař pro životní prostředí kritizoval tuto dohodu o greeningu, o ozelenění a také řada e, zemědělců kritizuje tuto dohodu. Já se vás chci tedy zeptat, jak chcete zajistit efektivní implementaci greeningových opatření, opatření zaměřené ozelenění zemědělství a jak chceme e, kontrolovat, že skutečně toto ozeleňování má svůj efekt. Samozřejmě můžeme kontrolovat, zda zemědělec ponechá 5% svého své výměry ne, nevyužité, ale eh, mám na mysli spíše to rozšíření biodiverzity a podobné eh, cíle. Jak tedy budeme se zabývat nejen opatřeními samotnými, ale i tím dopadem samotným jednotlivých opatření, které tyto eh, tato opatření buď mají nebo nemají, tak bychom se dozvěděli tedy, který z komisařů má pravdu. A co se týče ozelenění, vy jste hovořil o inovaci a o inovativní a udržitelném zemědělství. Jak zajistíme, že inovace má své místo i v ozelenění? Má to být tedy tradiční, e, spíše takové staromilské? A jak také máme e, zachovat e, současně inovaci a udržitelnost? Jak toto všechno bude skloubeno v té zemědělské politice? A kolega Prilo určitě bude hovořit o kontrolách a inspekcích, alespoň já si to myslím, ale jako zpravodajka eh, ohledně podvodů eh, v potravinách, eh, tak ty chci se zmínit o přeskumu legislativy o kontrolách a inspekcích. Vy jste mluvil o tom, že je třeba znovu navrátit důvěru v potravinářský řetězec, což bylo poškozeno například tím skandálem ohledně koňského masa. Paní to už se o tom zmiňovala. Já se obávám, že pokud ponecháváme, nebo ponecháme kontroly nejen na národní úrovni, i pokud budou implementovány členskými státy, a to je stále ještě otázka, ale pokud to ponecháme jen na členských státech, a já vím, že to je v národní kompetenci, ale když to ponecháme jen tak, tak nenajdeme řešení. Operátoři i podvodníci v oblasti potravinářství jednají přeshraničně. Bylo to vidět v Irsku. Čtyři, eh, čtyři podniky byly zapletené do skandálu s koňským masem. A tři Tři z nich my nemůžeme stěhat, protože jejich podvody se neděly na irském území. Takže se jedná o lidi z různých členských států, firmy z různých členských států a nikdo pak neví, zda tyto informace jsou skutečně využity a zda skutečně takovéto podvody jsou stíhány v dalších zemích. Jak tedy chcete zajistit, že budeme mít eh, postup, eh, který bude platný po celé Evropě eh, při tomto boji proti podvodům, abychom zajistili spravedlivé podmínky. Děkuji, že jste se mnou měli trpělivost. Děkuji mnohokrát. A nyní Anna Rosbach, prosím. Hm, děkuji vám, pane předsedo chci hovořit eh, dánsky. Děkuji mnohokrát, eh, pane ministře, že jste mezi nás přišel dnes. Doufám, že hodně vašich předsevzetí budete moci zrealizovat. Ano, nejdříve toto. Jsem potěšena, že eh, trvale udržitelný rybolov a politika eh, rybolovu jsou pro vás významné. Bojujeme za udržitelnost v rybolovu a to, co jste řekl, je velice potěšující této souvislosti, eh, v souvislosti s ochranou zvířat mám následující otázku. Právem říkáte, že prevence je lepší než léčit. A Ovšem eh, veterinární léčiva ta jsou dávána zvířatům již předtím, než vůbec se onemocnění propukne, to znamená profilakticky. My skutečně čekáme na to, že tento návrh ohledně krmiv a veterinárního lékařství a příslušné oblasti s tím spojené se dostaví, že to bude schváleno. Vyskytuje se stále více chorob naše potraviny, které jíme, eh, ty jsou eh, také svým způsobem eh, nejsou v pořádku a my musíme vyvíjet multirezistenci. Už jenom proto, že zvířata, která se porážejí, mají v sobě tyto látky. Humánní lékařství říká, že s tímto rozvojem, vývojem spokojeno není. Jak eh, je váš, jaký je váš názor? Prevence ano, ale eh, jakým způsobem eh, tím, že se budou různé veterinární prostředky dávat do krmiv? Nyní přeprava zvířat. Přepravujeme živá zvířata napříč eh, všemi evropskými zeměmi a také ze třetích zemí. Eh, na nebohá zvířata eh, nemohou přeci stát a čekat dlouho na hranicích, když dojde k nějakým problémům. Často se stává také, že někdy stávaly takové kamiony 36 hodin bez vody a bez stínu pro zvířata. Týká se to potom nejenom ochrany zvířat, ale týká se to také kvality masa, protože jestliže jsou e, zvířata napumpována stresovými hormony, tak e, to není nic dobrého. Jedná se na jedné straně o ochranu zvířat a na druhé straně o um, pod kvalitu potravin. Děkuji. Děkuji paní Rozbach a za uh, zelené nyní uh, Margarita Auch. Prosím. Děkuji vám, eh, pane předsedo, děkuji za slovo. Děkuji také našemu hostu, že mezi nás přišel, aby promluvil o různých iniciativách. Eh, mám eh, několik poznámek. Jedna, ta první je stručná, týká se toho, co řekla už Dagmarot Berendt klonování zvířat, ehm, kde očekáváme, že se dozvíme ještě nějakou iniciativu. Ehm, tato iniciativa byla zablokována a dlouho tedy stojí. My teď nehovoříme o klonovaných zvířatech jako takových, protože ty nevyužívá ani jako potraviny, ani jako něco jiného. Nyní máme na mysli to, čemu se, říkají potom, se říká potom cyklonovaných zvířat. Chtěli bychom mít ujištění, že tu bude určitá indikace, určité označení, že o takováto zvířata jde a výrobky z nich. Ehm, zítra se bude konat schůze Ehm, my jsme byli ehm, informováni, že je tu určitý nový druh eh, kukuřice, který obsahuje šest látek, které jsou a mohou být nebezpečné. Ehm, nemáme ještě o tom další údaje. Eh, říkáme si možná, že ve Spojených státech na to ještě neumřel, takže to zvládneme, ale je to velice silná skepse v Evropě my si přejeme mít mnohem lepší záruky. Eh, chceme mít eh, jistotu vyplývající z odpovídajících testů, výsledků testů. Takže eh, takovýto produkt by se neměl odstnout jen tak na našem trhu, aniž bychom měli jistotu o produktu. A ještě jsem chtěla upozornit na Eh, Parpor, další geneticky modifikovanou látku. EFSA tvrdí, že ty testy, které byly provedeny, jsou nedostačující a nebyly provedeny správně. A pokud EFSA má takovéto obavy, tak není správné, abychom přijali veškerý tento tlak ehm, u výroby eh, geneticky modifikovaných eh, produktů. To by probudilo velký odpor v Evropě. A Evropská unie by měla se chovat zodpovědně a eh, to kvůli občanům, místo toho, abychom stavěli jen na finančních průmyslových argumentech. Očekáváme tedy, že Rada se bude zabývat bedlivě tímto problémem. To jsou tedy dvě poznámky, které jsme chtěli přednést a hodně nám leží na srdci. Napsali jsme panu komisaři Borgovi včera. Ale nicméně toto je také součástí kompetencí eh, Rady pro zemědělství. Vielen Dank. Damit sind wir Děkuji. Tím jsme vyčerpali první kolo tázajících se poslanců a nyní má slovo pan ministr. Prosím, pane ministře, máte slovo. E, noriu visų pirma padėkoti visiems už. Děkuji za všechny vznesené dotazy a za komentáře. Ano, v tuto chvíli je, jsou události v Evropské unii skutečně nabité, především pokud jde o pitrovinový řetězec a nákazy zvířat. Nejprve mi dovolte, abych odpověděl paní Ruth Beirant. Klonování zvířat za účelem výroby potravin, to je velmi závažná otázka. A já vím, jaká je to, v této věci pozici Evropské, pozice Evropského parlamentu. Litva se domnívá, že je to otázka nadmíru citlivá, a to z eh, hlediska etiky, z, hledisky, z hlediska zdraví a dobrých životních podmínek zvířat. A to Eh, prokázala ostatně jednání, která jsme vedli za maďarského předsednictví, protože <clears throat> tehdy se nepodařilo dosáhnout kompromisu. Očekáváme návrh eh, ze strany Evropské komise, který by se týkal klonování zvířat. Až komise předloží svůj návrh, tak začne Rada jednat, bude na tom pracovat a já doufám, že všechny tři instituce, to znamená komise, Rada i parlament, se v nejbližší budoucnosti shodnou. Že tedy dosáhneme dohody a nalezneme kompromis. Co by předseda Rady ministrů zemědělství se o to budu uh, zasazovat. A nyní k úředním kontrolám. Návrh týkající se úředních kontrol je velmi důležitý. Práce na tomto nařízení je jednou z priorit litevského předsednictví a zároveň musíme dostat horizontálním zásadám eh, úřední kontroly ve členských státech. Kromě toho je velmi důležité zabránit eh, padělání potravin. Možná, že v tuto chvíli je ještě br- příliš brzy na to, abychom hovořili o konkrétních předpisech, protože jsme o tom začali teprve hovořit v pracovní skupině rady. Jsem přesvědčena o tom, že i vy v tomto výboru se budete touto otázkou intenzivně zabývat. Včera můj kolega panu Pirilovi, zpravodaji v této otázce, eh, na společném setkání eh, přednesl svoji pozici, probírali velmi důležité věci a eh, myslím si, že i v budoucnu bude interinstitucionální spolupráce probíhat velmi dobře a že se nám společně podaří dobrat řešení. Pokud jde o osiva, domnívám se, že nejdůležitější prioritou eh, je to, abychom stanovili co možná nejjednodušší pravidla a abychom odstranili administrativní překážky nebo je alespoň co nejvíce omezili. Samozřejmě, že musíme zohledňovat eh, zájmy všech členských států, protože pouze tak se nám podaří dosáhnout kompromisu. Litva bude s Evropským parlamentem spolupracovat velmi těsně a učiníme všechno proto, abychom dosáhli společně dohody, pokud jde o změnu tohoto právního aktu. Pokud jde o další oblasti, tak jde o to, jde především o zprávu výdajů eh, v ochraně zvířat a rostlin. A pokud jde o to ozelenění společné zemědělské politiky, tak mi dovolte, abych řekl, že usilujeme o udržitelné zemědělství v Evropské unii. Je to také jedním z cílů naší společné zemědělské politiky. Ozelenění společné zemědělské politiky je nepochybně odvážným krokem vpřed směrem k inovativnímu a udržitelnému eh, zemědělství. Samozřejmě, že není možno toho dosáhnout ze dne na den. Musíme na tom pracovat trvale, vytrvale a musíme eh, také vytvořit příslušná pravidla. Myslím si, že reforma společné zemědělské politiky do, uh, vytvořila dobrou rovnováhu a ozelenění SZP je jednou z nejdůležitějších stránek této reformy. Pokusíme se podpořit veškeré návrhy komise, nebo je dokonce ještě doplnit. A také se vynasnažíme učinit všechno proto, aby eh, tyto předpisy vstoupily co možná eh, nejdříve eh, v platnost. Pokud jde o skandál s koňským masem, o tom hovořila paní Esther de Lange. De Langen. Problém byl s chybným označováním tohoto masa. A je samozřejmé, že takovéto problémy škodí pověsti Evropské unie a že je v takovém případě velmi obtížné eh, získat zpět důvěru našich obchodních partnerů. Proto je velmi důležité, abychom tu měli lepší a transparentnější pravidla aby na, byly naše předpisy srozumitelnější. Pokud jde o kontroly v této oblasti, tak je velmi důležité, abychom vytvořili efektivní systém společných kontrol. A já mám velkou radost z toho, že komise v květnu tohoto roku předložila návrh, který se týká úředních kontrol. V tomto návrhu komise hovoří o konkrétních opatřeních na eh, boj opatřeních v boji mm, proti těmto nešvarům o sankcích, které mohou být uvaleny. Litva, co by předsednická země, plánuje několik zasedání příslušných pracovních skupin a na těchto zkouškách se pokusíme posunout eh, jednání směrem vpřed a eh, učinit důležitá rozhodnutí. Pokusíme se dosáhnout úspěchu v rámci jednání v radě. Možná, že se nám podař, nepodaří eh, celé téma dokončit eh, ještě za našeho předsednictví. Jsem si ale jist, že i vy, vážení poslanci, budete předkládat velmi kvalitní návrhy. Těšíme se na zprávu paní de Langen, týkající se eh, padělání potravin a kontroly v této oblasti. Já osobně se domnívám, že padělání potravin by si zasloužilo i pozornost politiků, politiků příslušných politiků. A proto tedy otázka označování eh, masa a výrobků z masa bude na programu eh, zasedání ministrů 14. července. Požádám pana komisaře Borga, aby tento návrh ještě jednou zcela konkrétně představil a aby také řekl něco o konkrétních opatření. Kromě toho očekáváme zprávu Evropské komise, která se bude týkat povinného označování země původu u výrobků z masa a u masa. Děkuji také paní Rozbach za, na, za to, na co se ptala. Ptala se na tu uh, rezistenci. V roce 2012 Rada přijala závěry Rady na toto téma. Doufáme, že tyto závěry Rady budou odpovídat eh, usnesení Evropského parlamentu z prosince roku 2012, které se týkalo taktéž multiresistence. A že se nám tudíž podaří celý problém lépe vyřešit. Bude nám to dobrým vodítkem. Bude to dobré vodítko e, ostatně i pro práci komise, protože komise pracuje na návrhu, který se týká e, krmiv pro zvířata a doufáme, že v tomto návrhu nenalezneme pouze předpisy o přístupu eh, ke krmivům pro zvířata, ale že tu budou také předpisy týkající se boje proti eh, multirezistenci. Proto je Litva ochotná pokračovat eh, v jednáních příslušné pracovní skupině rady a pokusíme se práci v této pracovní skupině co možná nejvíce posunout. Pokud jde o ochranu zvířat, tak s vámi naprosto souhlasím v tom, že dlouhé transporty zvířat představují palčivý problém a že to nepochybně eh, negativně ovlivní kvalitu masa. A proto se této otázce musíme věnovat a vyřešit ji. Vím, že tato otázka je velice důležitá pro Evropský parlament. Sledoval jsem o tom diskuze v parlamentu. V roce 2012 bylo podepsáno prohlášení, v němž se konstatuje, že transporty zvířat by neměly trvat déle než 48 hodin. Eh, řečník se omlouvá, měla by to, neměla, přeprava zvířat by neměla být delší než 8 hodin v jednom kuse. Čekáme nyní na návrh Evropské komise k právnímu aktu týkající se ochrany zvířat. V tomto právním aktu by měly být eh, obsaženy a stanoveny horizontální předpisy. Vítáme to, ovšem eh, myslíme si, že tento návrh bude předložen ze strany komise eh, teprve v roce 2014 nebo později, to znamená až po litevském předsednictví. Samozřejmě je to důležité opatření v oblasti ochrany zvířat. Přitom je třeba zohledňovat eh, také aktuální právní akty. ve všech členských státech by měly být jednotně implementovány. Litva opakovaně poukazovala na to, že délka transportu zvířat by měla být omezena. Měla by být zohledněna ekonomická efektivnost v této oblasti. Nyní ke Eh, geneticky pozměněným organismům. Velice si vážíme aktivní, ctižádostivou pozici Evropského parlamentu. Tento parlament vypracoval návrh týkající se geneticky modifikovaných eh, eh, organismů s tím, že na výsostném území Evropské unie by se zakázaly. V roce 2012 se hovořilo o téměř zločinnosti v této oblasti. Členské státy se ovšem nedopracovaly ke schodě. Tato část spadá do kompetence mého kolegy ministra životního prostředí, který zde byl přede mnou. Samozřejmě chápu, že eh, Otázka GMO je velice důležitá nejenom pro životní prostředí, ale také pro zemědělství. Samozřejmě je důležité, aby členské státy také přijali svá vlastní opatření a rozhodnutí eh, týkající se GMO. s ohledem na současné právní akty v Evropské unii. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane ministře, to byla taková zahřívací fáze. Teď se dostáváme ke druhému kolu. Nejdříve má slovo kolega Mario Pirello. Prosím, minutu a půl, abychom zůstali v našem eh, programu, jinak to nezvládneme časově. Děkuji, prosím. Prezidente. Děkuji vám, pane předsedo. Já chci využít to příležitosti a přivítat zde pana ministra zemědělství Juknu na tomto prvním setkání při výměně názorů zejména ohledně nového nařízení o oficiálních kontrolách zemědělsko-potravinářského řetězce. A já jsem v této souvislosti také zpravodajem v Evropském parlamentu. Jedná se o legislativní nástroj, který bude umožňovat Evropské unii využívat inteligentnějších pokynů a pravidel pro to, eh, aby se lépe aplikovat eh, takováto norma. Bude to transparentní norma, která bude Eh, umožňovat vyšší bezpečnost jak našich výrobků, tak eh, produktů importovaných z třetích států. Na včerejším zasedání mi eh, připadalo, že splníme všechny podmínky a že nám to půjde od ruky, jak řekl pan ministr. Považuji za zásadní, abychom trvali na kontrolách. I proto, abychom navrátili spotřebitelům důvěru, která byla eh, poničena podvody, jako například tím skandálem s koňským masem. Podporuji normalizaci eh, nebo standardizaci norem a to, aby došlo eh, ke sjednocení norem, aby nebyly rozdrobné v odvětví nařízení bylo zvoleno proto, a není to tedy směrnice, abychom zajistili konzistentní postup a aby takto významný sektor ne, eh, neměl eh, možnost různého výkladu důležité normy a abychom mohli efektivně aplikovat eh, toto nařízení. Také chceme vytvořit společný eh, rámec těchto kontrol pro zemědělský a potravinářský sektor. A sekundární legislativě prostřednictvím eh, aktů v delegované pravomoci eh, bude tedy ponecháno to rozdělení jednotlivé sektory. V, na, v tomto návrhu se hovoří také o e, určité e, daní účelové, e, která má vzniknout za tím účelem, aby tyto kontroly byly skutečně nezávislé. Tyto kontroly a inspekce byly v některých státech prováděny veřejnými nebo nezávislými orgány, zatímco jinde to byly soukromé firmy v jiných členských státech. Možná to právě nebylo správně pochopeno, ale prosím opravdu držte se toho časového limitu 1,5 minuty. Eh, prosím, další otázka. Merci, j'étais pas d'avoir entendu. Děkuji, já jsem neslyšela úplně svoje jméno, omlouvám se, pane předsedo. Pane ministře, děkuji, že jste mezi nás přišel. Moje otázka se uh, Eh, navazuje na to, co řekla paní Rodberend. Já patřím k těm, kteří jsou znepokojeni eh, tím vyjednáváním se Spojenými státy ohledně potravinářských témat a zemědělských témat. Eh, skutečnost, že tento text ohledně klonování stále ještě nám nebyl předložen. V tuto chvíli nevím, jak to bude s, s geneticky modifikovanými organismy. A mm, bohužel eh, nevím, jak to bude s tradičními osivy eh, která by nemusela být možná využi- nemusela by zde být možnost využít je v Evropě. A proto bychom my za vašeho předsednictví byli rádi, abyste měl dostatečně pevnou eh, po- pozici a stanovisko. A právě to může udělat Rada pro zemědělství. Kvalita našeho zemědělství a bezpečnost našich spotřebitelů jsou imperativy. To jsou nutné eh, priority a základy eh, budování Evropy. Svobodný obchod eh, by neměl, neměl rozbít to, co jsme celá léta budovali. Děkuji mnohokrát. pan Schnellhardt, děkuji vám, pane předsedo, pane ministře. Chtěl bych eh, položit eh, několik eh, krátkých otázek týkající se nařízení o kontrolách. Jsem v naší frakci za to zodpověden. Eh, ten pohled eh, na to, že tímto novým eh, nařízením bychom měli vytvořit nový systém pro zamezení podvodu, o tom si dovolím pochybovat. Podvody jako skandál s koňským masem, to se nemů- tomu nemůžeme zabránit. Samozřejmě můžeme mít nařízení a ne směrnici a máme kontroly, ale jedna otázka samozřejmě vyvstává opakovaně a to, že sankce v zemích jsou velice odlišné. A já jsem vždycky požadoval, aby zde došlo ke změně a že členské státy musí být konečně ochotny se odsouhlasit s tím, že také sankce v případě pochybení budou jednotně dodržovány. A to, co komise navrhuje, to je eh, ano, odčerpání zisku, to je správné, ale nemůžeme to vidět pouze takto, protože odčerpání zisku to znamená, že je někdo, kdo vůbec nikoho neohrožuje, tak jenom generuje zisk, tak eh, ne, nebude potrestán, protože eh, není na tom ten, kdo někoho ohrožuje. Takže větší sankce, větší potrestání a myslím si, že na to Eh, vaše kompetence sahají. Co se týče aktu v delegované pravomoci, to nám způsobuje těžkou hlavu. Chtěl bych k tomu slyšet váš názor. Celá ta nařízení, která dosud fungují, například 854 se najednou stane aktem delegované pravomoci, tak potom parlament a také rada nemají možnost to ovlivnit a rada jedině osama může o tom rozhodovat této části. Konaly se konzultace a mm, došlo k nějaké úmluvě. Já tady opravdu ten svůj odpor budu prezentovat, protože to není možné, aby to takto fungovalo. Je třeba třeba mít víc transparentnosti a transparentnost při aktu v delegované pravomoci dána není. Děkuji vám. Dále hovoří kolegyně Jolanta Hübner. Prosím, minutu a půl. Děkuji, vítám zde pana eh, ministra. Já bych ráda se zeptala na přepracování směrnici, o které budeme hlasovat ohledně obnovitelných zdrojů energie, využi- pak je to otázka změny využití půdy. To je Je to taková nedávná věc a členské státy eh, mají prostřednictvím svých vlád mnoho vykonat a je tu eh, zejména eh, tlak, který se eh, týká využití řepky na řepný olej. A vypadá to jako by se opět mělo měnit chování zemědělců. Bude se také hlasovat o biopalivech a vy za vašeho předsednictví pravděpodobně, velmi pravděpodobně, budete předsedat radě Eh, na které se bude hovořit o stanovisku rady a budete diskutovat eh, například o eh, procentech biopaliv v palivech a budete se muset zabývat také změnou po využití zemědělské půdy. Jak se k tomu chcete postavit? Děkuji, paní Hibner. A nyní mi dovolte, abych přivítal skupinu pana Lízeho z Jižního Vestfálska. Vítejte eh, ve výboru pro životní prostředí. A nyní paní kolegyně Morku Morkunajte. Děkuji, pane předsedo. Mám velkou radost, že, ho, že vás mohu mezi námi ve výboru přivítat. Musím říci, že tento týden mm, tu máme velmi zajímavý maraton. Přichází mezi nás mnoho hostů, kteří představují priority. Celá řada priorit tu již zazněla. Já bych ale měla jednu doplňující otázku, která se týká dalších iniciativ. Před eh, určitou dobou tady ve výboru probíhala diskuze o potravinách které mají v různých členských státech odlišnou kvalitu. Komise byla vyzvána, aby provedla za tímto účelem šetření a já se vás v tuto chvíli ptám, jestli se tím rada nějak zabývá. Děkuji a nyní panu Naním, prosím. Grazie, presidente. Děkuji vám, pane předsedo blahopřeji především panu ministrovi, protože v jeho zprávě jsem eh, viděl mnoho pragmatismu a také konkrétních informací o eh, programech. Eh, já jsem přesvědčen, že zemědělství je taková trochu zamlčovaná oblast, protože se rozdělují jednotlivé argumenty do eh, sektorů, zemědělství jako takové pak zůstává příliš eh, sektoriální pro, země, eh, pro ochranu životního prostředí a bývá tak trochu upozaďováno. Nicméně, my si uvědomujeme například efekt klimatických změn, ale jednou z mikropříčin, které způsobuje, je i opouštění zemědělství. Nakonec se docházíme k úvaze, že zemědělec je jeden eh, z mála nechráněných druhů, eh, který je utišťován globalizací eh, a mm, ve skutečnosti tedy není chráněn. Myslím, že zemědělec je jediná postava, která je schopna předcházet například hydrogeologickým změnám a Eh, nepravidelným, eh, nepravidelným chování eh, přírody. Ocitáváme se v situacích monokultury. No a je pravda, že je to lepší než nic. Ale i to postihuje biodiverzitu. Já vím, že náš předseda výboru je z mála osob, který reprezentuje toto nesektoriální rozhodování. A já doufám, že to bylo i právě z tohoto důvodu. Vy jste, pane ministře, hovořil o dvou důležitých věcech. Eh, obchodní využití zemědělských produktů, to mi připadá zásadní věc. Jaké jsou vaše návrhy na to, jak hm, ono zprostředkování co možná nejvíc zjednodušit a zkrátit, aby se od zemědělců neodnímalo tolik toho zisku. A za druhé je to boj proti eh, padělání podvodům eh, v potravinářství. Eh, padělání je velice fantaskní ve všech možných druzích. Já se vás chci zeptat tedy na tuto věc, ať je to víno či jiné eh, druhy eh, produkce. Máme molekulární chemii a například trestné činy se zjišťují podle DNA jako důkazního prostředku. Mohli bychom něco takového používat také u produktů, tak aby se zjistilo například, z jakého území onen produkt pochází. Děkuji. Ano, nyní kolegyně Sobčeva, prosím. Благодаря, господин председател. Да поздравя. Děkuji. Vám. Děkuji vám, pane předsedo. Chci poblahopřát panu eh, ministrovi k úvodním slovům a také k tomu prvnímu kolu odpovědí. Ráda bych zdůraznila skutečnost, že konzistentní úsilí o udržitelné zemědělství obsahuje také zásadní podporu malým a středním zemědělcům. Zejména v, hm, v produkci rostlinářské a ovocnářské. To jde ruku v ruce s obecnějším problémem který vede k dezertifikaci a k vylidnění venkovských oblastí. Je zapotřebí, abychom podporovali malé a střední zemědělce, pokud chceme zachovat eh, kultivaci zemědělských oblastí. A také by měla být přijata opatření zaměřená zlepšení konkurenceschopnosti zemědělců, protože to vše souvisí s kvalitou i cenou našich produktů. Pokud naše produkce nebude kompetitivní, nebude konkurence schopná. budeme eh, přijímat eh, pro, eh, produkty z třetích zemí, někdy dokonce ilegálně. A já bych byla ráda, abychom takto se zaměřili v následujícím období tohoto předsednictví. Nyní udělají slovo panu ministrovi, aby mohl zareagovat na položené otázky a příspěvky. Prosím. Jsem už pateiktus klausimus. Děkuji mnohokrát za vaše dotazy a za vaše návrhy. Můj tým si všechno poznamenal a nyní se pokusím eh, stručně odpovědět eh, na vaše otázky. Otázka pana Mario Pirila týkající se úředních kontrol. Samozřejmě se snažíme o dosažení maximálního úspěchu. S vyjednáváním jsme teprve teď začali a samozřejmě potřebujeme čas, abychom vypracovali tu nejlepší variantu, než se dostaneme k kompromisu. Harmonizace kontrol, to je samozřejmě naším prioritním cílem. Ovšem Rozumím tomu, že v členských zemích existují různé administrativní systémy a instituce. Přesto se pokoušíme dosáhnout schody v této oblasti. Eh, otázka paní Lepáš eh, týkající se jednání se Spojenými státy. Chtěl bych zdůraznit, že teprve nyní proběhlo první kolo vyjednávání. E, tato vyjednávání se konají ve Washingtonu a já chápu, že a rozumím tomu, že tato jednání jsou velice důležitá. Budu je velmi přesně pečlivě sledovat. Doufám, že jednání proběhnou hladce a je velice obtížné předvídat, jak se budou tato jednání dále vyvíjet. Během těchto jednání třeba zohlednit nejdůležitější zásady ochrany eh, zvířat a rostlin. Nesmíme ovšem zapomenout na obchodní překážky. Tyto překážky bychom měli zrušit a doufám, že se nám, podaří, že se nám to podaří během těchto jednání. Nyní nařízení o úředních kontrolách. Jak jsem již řekl, dnes se bude konat teprve druhé zasedání příslušné pracovní skupiny v Radě. To znamená, jednání jsou teprve v samém začátku. Samozřejmě budeme jednat eh, velice tvrdě o těchto otázkách a v prosinci vám předložíme o tom zprávu, co jsme již dosáhli. Eh, otázka redvile označování potravin. Eh, zde jsme bohužel závislí na Evropské komisi. Ehm, v současné době nemáme žádné právní předpisy ohledně označování potravin. A mohu pouze říci, že na zasedání ministrů příští týden se bude hovořit eh, nejenom o skandálu s koňským masem, ale také o označování potravin. Co se týče otázky paní Hübnerové, to jsou biopaliva, tak eh, zde bych chtěl říci, že to bohužel nespadá do mé oblasti kompetence. Je to spíš kompetence eh, Rady pro energetiku a životní prostředí. Vím, že pan Mazoronis, minister pro životní prostředí, eh, byl dnes ráno mezi vámi a diskutoval s vámi. Můj názor jakožto ministra zemědělství je takový, že bychom měli v této oblasti dosáhnout rovnováhy. Já doufám, že se dopracujeme ke kompromisu. Na závěr bych se chtěl ještě zmínit o drobných eh, zemědělských podnicích a o sektoru ovoce a zeleniny. Už jsme udělali hodně věcí pro to, abychom posílili roli drobných zemědělských podniků. Ehm, mám nyní také novou, na mysli novou reformu společné zemědělské politiky. I nadále budeme jednat eh, v tomto ohledu a předložíme další návrhy pro oblast ovoce a zeleniny. Děkuji vám, pane ministře, že jste se mezi nás dostavil. Pro příští měsíce vám e, přeji vytrvalost, dlouhý dech, protože e, dlouhý dech potřebujeme pro leckteré věci, které máme v plánu. A v některých eh, oblastech jsme se ještě nemohli eh, v Lesčem shodnout. Doufám, že ze strany rady dostaneme eh, rychle odpovědi týkající se ochrany spotřebitelů a otázek týkajících se potravin. My jsme akceschopní a měli bychom Eh, dokázat, že také můžeme realizovat to, co od nás očekává 500 milionů spotřebitelů, že umíme chránit potraviny, že také to, co jíme, eh, je také skutečně v tom označení Eh, potravin a měli bychom mít jasnou legislativu. Neměli bychom se nyní rozpouštět v maličkostech, ale měli bychom zaujmout jasné pozice právě v zákonodárství. Eh, proto vám přeji hodně štěstí ve vašem předsednictví. Velice na něm záleží, protože máme celou řadu eh, zákonů, které chceme Eh, schválit. A v tomto výboru pro životní prostředí eh, budete vždy vyslyšen a budeme se těšit, když mezi nás přijdeme. Přejeme všechno nejlepší. geht jetzt weiter. Nyní budeme pokračovat v naší rozprávě. Máme zde výměnu názoru ohledně rozpočtu. Budeme nyní pokračovat eh, bodem pořadu jednání číslo čtyři. Jutta eh, Hauk, eh, můžu říct, že byla Jutta Hauk velice flexibilní a nyní bychom měli využít toho času, který nám zbývá. Odpoledne budeme potřebovat pravděpodobně veškerý čas na hlasování a proto nebudeme dlouho o tom hovořit a nyní si řekneme něco k souhrnému rozpočtu na rok 2014. Ano, děkuji. Eh, mohu eh, tu chválu ohledně flexibility vrátit celému výboru, protože původně to jsem byla naplánovaná eh, na dříve, ale bohužel jsem dříve přijít nemohla, nemohla protože jsem byla v kontaktní skupině a tam, jak říkáme, musí to pokračovat dále. Máme sice předběžný konec, co se týče schválení víceletého rozpočtového rámce, ale e, měla jsem skutečně legislativní povinnosti. Nyní se dostáváme k tomu rozpočtu na příští rok. E, někdo z vás se již do toho podíval pravděpodobně do toho návrhu komise a e, komise vypracovala tento návrh na základě čísel Evropské rady z 8. února. A znamená to, že například eh, v zemědělské politice mm, eh, se uplatňuje rozpočtová disciplina a tam se vyplatí méně o 5 zemědělcům, než se původně plánovalo. A podle pravidel také by jim ovšem tyto prostředky patřily, ale to je naše téma. Povinnost máme 142,5 miliard eur a na placení 136 miliard eur. Máme zde e, mezeru nebo rozdíl, který je podle mého názoru dosti velký, ale uvidíme, jak to zvládneme. E, závazky jsou ve srovnání s tím současným rozpočtem nižší o 6% a při e, financování máme minus 5,8%. A když se podíváme ještě, nač komise tyto platby které navrhuje a e, chce použít, tak vidíme, že pouze 10,7 miliard eur má, jsou k dispozici pro splacení nových závazků. E, zbytek samozřejmě agrární politika, e, to jsou přímé platby a staré účty, které již zava, ještě nebo již zavazují a již to musí být realizováno, to znamená splaceno. Jasně, to tedy nejenom u mě, ale i u generálního ředitelství eh, vyvolává patřičné obavy. Eh, s tím, že možná během eh, běžícího rozpočtového roku, to znamená v příštím roce, komise nebude mít ani celou tu částku, eh, kterou musí komise dát k dispozici, bude k dispozici, protože už teď vidí, že ty platby jsou tak je těch plateb je tak málo. A potom, eh, když dojde k potížím, tak se řekne, ano, tak eh, ty platby nebudeme uskutečňovat. To je vývoj, eh, který opravdu vyvolává nejvyšší obavy. A vůbec to v podstatě neodpovídá pravidlům. Evropské unie, protože zákonodárec je Evropský parlament společně s radou a jestliže zde máme nějaké závazky, povinnosti, tak prosím, komise to musí prostě dát eh, na stůl a musí to také dodržet eh, v těch výdajích. Nás se to týká především, protože se naším rozpočtem, za který zodpovídáme my, Eh, představujeme opravdu velice malou část eh, celého rozpočtu, to je 0,28%. Eh, možná ještě co se týče zdravotního akčního programu, tak každý rok, jak komise, tak i rada, Eh, když hovoříme eh, o čemkoliv, tak se řekne, je to pro konkurenceschopnost, pro inovativní schopnosti Evropské unie a proto je zdravotní politika velice důležitá. Ano, náš zdravotní akční program eh, pro celý rozpočet představuje 0,04 čili čtyři setiny procenta. To prostě tomu nikdo nerozumí. A ještě k tomu, to je třeba vědět, má příště má, nemá být implementován program LIFE. Tam je také novinka, to znamená, máme rozšířenou agenturu pro konkurenceschopnost a inovace. Takže tam se musí implementovat LIFE. Proč to tak je, to víme. To si můžeme spočítat na pěti prstech. Eh, to je ten trend externalizace u komise se posílil v minulém roce. A není to pro, bez problémů, to je třeba jasně říci. Ale komise se zbavuje povinnosti e, na krýt náklady pro administrativu v kategorii 5. A všechno tyto náklady přesouvá za administrativu, za implementaci programu úplně mimo. A dává to do operačních prostředků. To znamená, to, co jsme, to málo, co jsme dostali u live, tak eh, se to týká ještě i administrativy. Tak to je všechno, z čeho nejsme příliš nadšení. A, a nechci to teď prodlužovat, prostě jenom se chci ještě zmínit eh, o agenturách. I tady e, má něco komise na svém účtě, s čím nemůžeme souhlasit. To prostě nejde. Komise před dalším delší dobou se zavázala k tomu, že veškeré administrativní náklady se sníží. A v rámci tohoto snížení také personál ve všech institucích se má snížit do roku 2017 o 5 Myslím si, že dobře, s tím můžeme souhlasit, všechny agentury mohou říci, ano, my se o to pokusíme dosáhnout tohoto cíle. Mezitím ovšem říká komise, ne, ne, tahle 1% eh, nestačí ročně, protože je to 1% ročně. Některé eh, agentury by možná zvládly i 2%, čili by byly dřív hotovy. Oni řeknou, ne, to nám nestačí. Oni řeknou, my chceme 1% ještě navíc. A ti eh, pracovníci, pracovníci ty půjdou do jednoho společného půlu. A co se s tím půlem má stát? Tím prostě to, co tam, kde máme nově vytvořené agentury, nebo agentury, které se právě nacházejí eh, eh, ve stádiu založení, tak ty mají čerpat z tohoto půlu ty, ty pracovníky. To znamená napříč přes všechny kategorie, které máme. A vždycky nás striktně upozorní na to, že nesmíme přesouvat z jedné kategorie do druhé, ale komise například tady chce přesunovat personál a tím i náklady. A tak se ptám, jestli tohleto vůbec je v souladu s rozpočtovým řádem tady musíme na to zejména dávat pozor. ECDC e a e, agentura pro životní prostředí, s tím se nedělám příliš velké starosti, ty jsou relativně stabilní, stabilní ve svých strukturách. Ale všechny ostatní, to znamená EPSA, která převzala nové úkoly, a také od nás dostala nové úkoly a víc úkolů, protože eh, požadujeme stále více transparentnosti. Požadujeme to nejenom my, ale vyžadoval to také rozpočtový výbor. Ale tohle to všechno nemůžeme dosáhnout, když máme stále méně personálu. Emma a EK o těch nemusím ani hovořit. Tam je eh, navýšení personálu nutné a ty nemůžeme ani z rozpočtu zaplatit. Eh, tam ty se platí eh, od zástupců průmyslu. To jsou služby, ať je to EMA nebo EK, které jsou poskytovány průmyslu. To znamená, že za to dostávají zaplaceny poplatky. A přesto komise říká, ne, ne, musíme z celkového personálu musíme tam stáhnout ty 2%. To prostě nejde. A já opravdu vás všechny velice srdečně prosím a žádám, aby všichni kontaktní partneři pro agentury si sedli s nimi se zástupci agenturu podívali se ještě jednou na rozpočet, ne ohledně toho problému s personálem, ale také ohledně ostatních prostředků, aby se na to podívali a řekli, co je tady skutečně reálné a s jakými částkami pak můžeme na konci počítat nebo co musíme změnit. A já si myslím, že ty kontaktní osoby jsou ti správní. Já to samozřejmě také udělám. A e, já sama už jsem hovořila s víc než s jednou agenturou. E, nejedná se pouze o těch pět agentur, e, E, za které zodpovídáme tady v našem výboru. Je jich celá řada dalších ještě. A já tak opravdu nejsem zrovna přátelsky naladěna, když vidím tento návrh rozpočtu, protože navíc ještě musí být změněn, protože ta jednání o víceletém finančním rámci eh, mají ještě na několika místech takzvaný front loading, eh, který si požádali, vyžádali. A eh, komise na, musí nám předat ještě pozměňovací dokument a nemělo by se nás to negativně dotýkat. Děkujeme, Juto. Ještě něco řeknu k harmonogramu. Musím k němu něco říkat? Dobře, Pozměňovací návrhy mají být podány na pilotní projekty a k přípravným akcím do 17. července, tedy do příštího týdne. Pozměňovací návrhy týkající se nebo týkající se stanovisek, eh, pardon, zprávy a e, také pozměňovací návrhy týkající se rozpočtových otázek e, se, e, se budou podávat až o, do 28. srpna. My jsme dostali pozdě ten návrh, takže jinak to nejde. A následně 5. září o tom budeme hlasovat. Dobře. Nyní tedy předám slovo kolegům. Nejprve chozí Manuel Fernando Senior. Tento celé uvede. Em primeiro lugar, queria saudar eh, o trabalho da colega Utaug. Především chci poděkovat kolegyni za její práci. Je to velice kvalitně odvedená práce. Chtěl bych hned něco upřesnit. Sociálně ekonomická finanční krize nemůže snižovat eh, ambice Evropské unie zaměřené na životní Eh, prostředí ani vedoucí pozici na celosvětové scéně. Také věřím, že musíme zdůraznit skutečnost, že Rada 7. a 8. února se shodla, že 20 víceletého finančního rámce má být využito eh, k programu životního prostředí, klimatu. Důležité je, podívat se na těch 20%, jak je zaúčtovat, jak je rozdělit. V roce 2014, co se týče životního prostředí, Bude to rok, který nám umožní zahájení programu. Víceletý program eh, bude postupovat pomalu. Eh, každý rok na začátku roku nám zbývají peníze. V roce 2014 budeme mít tedy určitou flexibilitu. Ty peníze eh, nepřijdu eh, na rok 2015. na začátku roku 2015 ty částky přejdou. Teprve tehdy přejdou do dalšího roku. Jedná se o platby, které ještě nejsou provedeny a musí se převést do dalšího roku. A je velice důležité, abychom zde sdělili, že program pro životní prostředí musí postupovat rychle. Od 1. ledna příštího roku. Věřím, že práce paní Eh, Juty Haug eh, s tou, s tou myšlenkou, kterou vedla, eh, může mít svá nebezpečí, když se hovoří o procentech v programu na každý rok. Ten náš přístup musí být napříč celou celou sférou. Jinak bychom mohli vytvářet dojem, že Evropská unie se nezaměřila na program životního prostředí. Že je to už část, součást, část mm, programu LIFE, která je velice omezená. Eh, je pravda, že procenta byla také omezena, ale nezapomínejme na to, že 20 jak rozhodla rada, musí být přítomno. A veškeré politiky, včetně politiky soudržnosti, mají eh, svou část zaměřenou na životní prostředí. Této domeny se dotýkají. Investice do eh, oblasti klimatu či životního prostředí musí eh, skutečně být předmětem eh, vysvětlování. Je zapotřebí, abychom si dokázali vizualizovat, abychom je mohli vizualizovat veřejnému mínění. A je zapotřebí zdůrazňovat to, že je zapotřebí respektovat strategii Evropa 2020 a vše, co, co je zde pro, výbo, eh, pro program COSM, pro celou politiku sou, mm, soudržnosti, eh, Fedra podobně, všechno musí přispívat k tomu, abychom dosáhli cílů v životním prostředí. Děkuji a slovo má paní Ruth Bierand. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi k tomu přednést jeden komentář. K tomu, co eh, řekla Jutta Hauk o agenturách. Rozhlédla jsem se, jestli tu máme zodpovědné zástupce komise z dotyčných generálních ředitelství. Nikoho nevidím, ale možná se dívám špatně. Připadá mi vždycky dobré, když se eh, v období utahování opasků snažíme najít peníze tam, kde jsou. Nyní pokladny nejsou zas až tak eh, plné eh, a prázdné, pardon, prázdné, když eh, komise musí vynaložit peníze jinde. Pokud se podíváte na agentury, tak zjistíte, že ta situace je neuvěřitelná. Můžeme se zamyslet nad tím, jestli je možno u agentur šetřit. S tím souhlasím. Nepatřím k těm, kteří by zas a znova říkali, že se to týká pouze agentur jiných výborů. Ty agentury, které spadají pod náš vlastní výbor, tam bych také měla nápady, jak ušetřit. Ovšem, dříve než se do toho pustíte, tak musíte připravit přehled činnosti té agentury a také přehled o jejich volných kapacitách. Nemohu si zvolit horizontální přístup a říci, že ušetřím u všech agentur 2% nebo 1% a potom, když budu potřebovat peníze nebo budu potřebovat um, pracovní místa, tak je dám, vynaložím u těch potřebných nových agentur. Já si myslím, že to je naprostá hloupost. Omlouvám se, je to dokonce pitomost. A když se podíváme na jednotlivé agentury, je to dokonce ještě horší. A nyní budu hovořit o Evropské agentuře pro léčivé přípravky, protože eh, tato agentura je z 80% financována z příspěvku. Necelých 20% připadají na evropský rozpočet. To znamená, že pokud Evropská komise počítá s tím, že by 2%, dobře, vezmeme 2%, eh, které se mají ušetřit rozpočtu EMEA, tak to znamená, že i, ten, i ta část, eh, kterou platí Glaxo, Sanofi a další výrobci za své výrobky z příspěv, jako příspěvky této agentuře, že eh, tato část eh, bude převedena nějaké potřebné nové agentuře pro eh, kosmické letectví a nebo eh, zemědělství. Ve smyslu eh, solidarity je to samozřejmě milé, ale má to velké dopady. Pokud totiž ušetřím 2% ve celém rozpočtu EMEI, tak to znamená, že za prvé Eh, bude mnohem eh, větší podíl toho, co se má ušetřit, protože pokud eh, vezmu, že rozpočet má třeba 1000 euro a já chci z toho ušetřit 2%, tak je to 50 euro, ale já to potom vztáhnu k celému, celé částce a ne pouze k té části, za kterou zodpovídám já. To znamená, že je to ve výsledku mnohem víc. A to e, znamená, že agentura pro léčivé přípravky bude mít problém e, s personálem, problém s prostředky plnit e, svoje úkoly, ne pouze pokud jde o farmakovigilanci, ale také pokud jde o registraci léčivých přípravků. Já si myslím, že tady, tady musíme plnit časový plán, který jsme si přece vzali. Já jsem hovořila s kabinetem eh, pana předsedy eh, Barroso, protože jsem řekla, že nechci tady mít přetahování a ping-pong mezi panem eh, Bonšem a Levandovským. Nechci, aby se tady navzájem přetahovali a oba mě řekli, že za to nemohou. Oba mě řekli, že to je záležitost předsedy, takže jsem zavolala předsedovi a snažila jsem se to o tom diskutovat s předsedou kabinetu. Nejs my jsme se o to pokusili dvakrát. Já jsem chtěla zjistit, do jaké míry jsme si navzájem porozuměli. A nejsem si jistá. Já jsem totiž jasně řekla, že pokud bych byla výrobce léčivých přípravků, tak bych šla k soudu a žalovala bych. Eh, podala bych žalobu. Často je to tak, že ty, eh, pří, příspěvky potom jdou zase do členských států, protože z toho členské státy refinancují. To je ale jedno. Já si myslím, že e, je to e, hrozné to takto udělat. E, samozřejmě, že odlenu od toho, že je to protiprávní. Znamená to, že u, konkrétně u EMI 2, 2%, než, neušetřím pouze z těch 20%, které přispíváme z evropského rozpočtu, ale bude to 2, 2% ze 100%, to znamená z celého rozpočtu. Já si nemyslím, že si to komise dobře promyslela. Eh, nemyslím si, že by pan Levandovský nebo jeho skvělý poradce, u kterého nikdy nevím, jestli je poradcem komisaře anebo poradcem členských států, a právě proto sedí jako poradce u komisaře, jestli pochopili tento problém. Já si myslím, že to prostě nepochopili. Ale nyní se ptám i vás, eh, pane předsedo, eh, jestli eh, pomáháte panu komisaři a skvělému poradci pana komisaře Levandovskému to, Levandovského to pochopit. Pomáháte pocho, po, porozumět panu předsedovi komise Barózovi, že tady musíme dodržovat horizontální pravidla a že tady ty agentury tady představují eh, přidanou hodnotu a že se tomu tady musíme zevrubně věnovat? Údajně to je ten druhý stupeň, ale já si myslím, že takovýto přístup je špatný, že by to mělo přijít ještě dříve než ten stupeň jedna. Děkuji. Eh, musím se zastat eh, zástupců komise, protože tento bod pořadu jednání byl plánován dřív a následně byl přesunut, to znamená, že zástupce komise už tu eh, nemohl být. Eh, takže to, že tu dnes není, není vina komise. Pokud jde o agentury, tak samozřejmě dostávají více úkolů, mají méně prostředků a e, zjišťujeme e, v jejich činnosti e, chyby. Já si myslím, že my jako výbor bychom se měli co možná nejintenzivněji zabývat tím, jak tomu té situaci dostojíme, jak na to budeme reagovat, protože není možné, aby to i nadále pokračovalo tak, že se bude v těch agenturách paušálně krátit a šetřit Určitě jsou místa, kde by se eh, mohlo šetřit. Jsou tu agentury, které nepřispívají k evropské legislativě, ale jsou tu na druhou stranu agentury, které dělají dobrou práci, které zásadním způsobem přispívají k evropské legislativě a nemají dostatek finančních prostředků. A to eh, prostě možné není. Kdo si něco objedná, musí to zaplatit. A proto bychom se tomu měli i nadále věnovat. Chce na to reagovat paní zpravodajka? Čas jsme překročili, eh, to znamená, že eh, uzavírám tento bod. Paní zpravodajka již eh, oznámila harmonogram, to znamená 17.7. pozměňovací návrhy k pilotním projektům přípravným akcím, 28. pozměňovací návrhy k rozpočtovým záležitostem a 5.9. hlasování. Přeji vám všem příjemnou polední přestávku a všichni si prosím vezměte odpoledne hlasovací kartu. Nikoho neomlouvám, když si ji nepřinese. Eh, budeme hlasovat hlasovací kartou. Nebudu nikoho počítat zvlášť. Dobrou chuť.